práv parlamentu, přičemž absolutorium se to také týká. Určitě si z toho něco může odnést, takže bychom byli velice vděční, kdyby byl mezi námi také. Děkuji bardzo. Mnohokrát děkuji. Generální tajemník se k nám rozhodně připojí, o tom není pochyb. Zahájíme rozpravu. Jako první bude hovořit Jens Gajer, zpravodaj. Děkuji, pane předsedající. Přeji všem dobré ráno. Já bych chtěl říci, že je to relativně obtížný postup tady zahájit rozpravu, aniž tady jsou ti, kterým udělujeme absolutorium. Chtěli jsme s nimi diskutovat ohledně toho, proč udělíme toto absolutorium či nikoliv. Já znám mnoho mm, kolegů z výboru a známe svá vzájemná stanoviska, takže je to sice dobře, že si vyměníme názory, ale já bych chtěl eh, navrhnout, abychom příště na výboru prodiskutovali tuto záležitost, abychom formálně přizvali zástupce. A pokud tady nebudou, tak odložíme toto, tuto rozpravu. Absolutorium probíhá ve velmi obtížné situaci. Krize má za následek, že všechny vlády se musí snažit, aby plnění jejich úkolů bylo ještě efektivnější. Máme první rok nového legislativního období, máme nově jmenovanou komisi a budeme tedy rozebírat eh, absolutorium, eh, které se týká souhrného rozpočtu za rok 2008. Co se týče nových perspektiv, tady musíme podporovat nové myšlení vlád. Lizabonská eh, smlouva eh, nás činí spoluodpovědnými za rozpočet. Co se týče rozpočtu za rok 2008, Musíme konstatovat, že komise se soustředila na zlepšení kontroly rozpočtu, ale členské státy se musí účastnit. Naším cílem je, aby kontrola rozpočtu vycházela také eh, z rozhodnutí eh, soudního dvora a to kvalitnějším způsobem. Také musíme podporovat klíčovou roli členských států. Bylo by samozřejmě užitečné, kdyby účetní dvůr nám v tomto napomáhal z hlediska zhodnocení eh, roční závěrky a z hlediska provádění úkolů. Jako rozpočtová autorita se zabýváme některými specifickými oblastmi a tam máme velké starosti z hlediska prosazování úkolů, které jsou následující. Je to například soudržnost Evropské unie. To je zásadní věc. Zde musíme zdůrazňovat úlohu strukturálních prostředků. Musíme zjednodušit pravidla a musíme eh, nasazovat maximálně prostředky. Musíme používat velice um, důkladné nástroje pro zhodnocení efektivity vynakládání těchto prostředků. My víme, že akční plán pro strukturální fond uh, předpokládá velkou účast eh, zúčastněných subjektů a my trpělivě vyčekáváme posouzení eh, naplnění tohoto strukturálního fondu. Co není možné? Není možné, abychom nějakým způsobem eh, sabotovali postup naplňování, efektivního naplňování tohoto strukturálního fondu v souvislosti s přístupem dalších zemí naléhavě očekáváme, že bude eh, jmenován nový generální ředitel pro OLAF, tak abychom dokončili tuto rozpravu a abychom také mohli započít tuto důslednou práci. A nakonec musím říci, že politické aktivity musí svědčit o tom, že Evropská unie chce rozhodně řešit celosvětové problémy a musíme tedy nasazovat efektivně tyto prostředky. V budoucích měsících musíme diskutovat o těchto záležitostech eh, s komisí tak, aby byly také přijaty rozhodnutí ohledně vnější služby. Podporujeme komisi, která se eh, snažila mm, zahájit postup řízení, obsazování postů a managementu z hlediska víceletého plánu. Také chceme podporovat víceleté korektury a chceme samozřejmě bojovat proti nevyužití prostředků. Přes některé pochybnosti, které tady jsou, podporujeme tento postup z hlediska komise. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji. Jako druhá si vezme hlas naše kolegyně Ines Ayala Zender, zpravodajka. Sí, gracias, presidente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 Eh, děkuji, eh, pane předsedo. Eh, dnes máme velice důležitý úkol a to je absolutorium o využívání evropských fondů a to za rok 2008 a týká se to různých evropských fondů. Je to velice kritický bod, kdy dochází k významným změnám v evropských institucích a je to také okamžik, kdy dochází k různým katastrofám, které prokazují, jak je velice důležité poskytovat evropskou pomoc a podporu jak je důležité, aby tato pomoc byla transparentní, eh, efektivní, aby občané uchovali svou podporu eh, evropským myšlenkám. Je to také velice důležitý institucionální okamžik, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, eh, což má své další dopady, jako například vytváření nové evropské služby pro vnější eh, činnost. Vzniká tady možnost také, a sice možnost zlepšit efektivnost naší vnější pomoci a také tady je Mm, okamžik, kdy klademe nejrůznější otázky, které se zaměřují na velice důležité eh, záležitosti týkající se eh, například výdajů komise a to by například umožnilo eh, také přijmout opatření, která umožní lépe naplňovat naši odpovědnost, která by tím pádem nebyla roztříštěná. Chtěli bychom, aby se komise vyhýbala takovýmto nesrovnalostem, roztříštěnosti a podobně, aby se tato situace situace zlepšila a to by se mělo projevit v novém systému eh, podpory rozvoje. Eh, za prvé, eh, pokud jde o mm, rozpočtové období, o kterém hovoříme, je tady opět požadavek, aby se plně Evropský rozvojový fond zapojil do transparentního, efektivního využívání podrobeného náležité kontrole. Proto je důležité, a to zdůrazňujeme, aby komise společně s parlamentem v příštích finančních výhledech eh, zohlednila eh, tuto, tento požadavek. Dále je také třeba zlepšit společnou programování, lepší koordinaci eh, prací a proto je zapotřebí soustředit se v desátém Evropském rozvojovém fondu na omezenější počet projektů, eh, aby se prostředky eh, neroztříštily, ale samozřejmě, aby se ani nesnížila efektivita přímo v terénu, aby to bylo tedy účinné. Důležité je, Eh, vlastně vyřešit takovou určitou kvadraturu kruhu a já myslím, že společně s komisí by se nám to mělo eh, pomoci. Dále chci také eh, vyjádřit určité uspokojení, protože tady byla dobrá, dobré prohlášení o spolehlivosti a nejsou tady žádné významné omily ani chyby a my Říkáme, že i přesto je samozřejmě třeba zlepšit ještě dále míru chybovosti eh, jak v oblasti rozpočtové, tak v oblasti plateb. Eh, opět ovšem účetní dvůr eh, nepředal důležitou dokumentaci o řadě plateb, které se týkají spolupráce s mezinárodními organizacemi. Potřebujeme mít eh, jasnou metodu, která zaručí, že dokumentace i informace budou k dispozici a nebudou postiženi nedostatečnou transparentností. Myslíme si, že finanční plnění bylo uspokojivé v sedmém Evropském fondu a Myslíme si, že eh, můžeme vyjádřit spokojenost, že desátý Evropský fond pro rozvoj bude náležitě eh, aplikován eh, že tedy komise ještě uskuteční spožděné platby. Z dalších důležitých bodů bych řekla, že nás ještě trápí, i když došlo tady k určité diskusi, že eh, z 9. a 10. rozvojového fondu eh, nejsou platby, eh, všechny platby podrobeny prohlášení o spolehlivosti. Děkuji. Děkuji vám, paní zpravodajko. Pan Bart Stajs, zpravodaj. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já jsem si říkal, co je to vlastně absolutorium. Je to veřejný parlamentní postup. Je to naprosto zásadní veřejné prošetřování finanční zprávy. Mluvíme o Evropském parlamentu a o roku 2008. A co by poslanci parlamentu máme lepší přehled o tom, co se stalo, než naši občané. Pokud je například o organizaci, správní strukturu a o to, jak to vlastně funguje. Naši kolegové mají právo vědět, co se děje s prostředky daňových poplatníků. Mluvíme o velkých částkách. V roce 2008 měl parlament rozpočet 1,4 miliardy eur. A možná, že teď to bude dokonce víc. Je to hodně peněz. Takže ten postup je důležitý. A pro rozpočtový výbor je to také velmi důležité. Protože jenom tak dosáhneme pokroku. Je proto důležité, aby byl rozpočtový výbor kritický. V minulosti z toho například vyplynul statut poslanců a také asistentů. A tak jsme zajistili, že jsme byli velice kritičtí, když jsme prošetřovali například budovy ve Štrasburku. Zavedli jsme řádný postup, abychom mohli vyhodnotit dopad naší práce na životní prostředí a omezili jsme ho. To znamená, že tam je celá řada dobrých věcí. Za tři roky díky našemu kritickému přístupu jsme například omezili spotřebu elektrické energie o 25 Veškerá naše elektřina je teď 100 zelená. Podařilo se nám snížit emise CO2 o 70 podařilo se nám omezit odpad do značné míry tím, že využíváme kompostování a recyklaci. Já jsem do své zprávy zavedl novou koncepci, a totiž opakované poškození. I malý dopad ze strany finančních zdrojů může způsobit velkou škodu na pověsti tohoto parlamentu a to musíme mít na paměti. Je velice dobře, že 25. února jsme jmenovali ředitele pro řízení rizik. A já bych tuto osobu rád vyzval, aby předstoupila před příslušné výbory a projednala s nimi rizika, která v parlamentu máme, abychom je omezili, pokud je například o zneužívání prostředků. Chceme transparentnost, chceme otevřenost a já chci také systém kontrol. A proto žádám o odpovědnost a lidé musí uznat svou odpovědnost. Musí být nuceni přistoupit na ně, přijmout ji. Já myslím, že můžeme udělit absolutorium. Neviděl jsem žádný velký podvod anebo žádné skandály. Ale moje zpráva je také kritická. A to proto, že chci ukázat, že to můžeme dělat i lépe. Moje zpráva má zajistit, že až budeme znovu přistupovat k volbám v roce 2013, zbavíme se všech skandálů, malých i velkých. A už se nebudou objevovat takovéto nežádoucí zprávy v tisku. Ve své zprávě jsem se pokusil předložit generálnímu tajemníkovi parlamentu a hlavnímu vedení určité zdroje, abychom se ochránili před určitou kritikou. Je tam i celá řada nepohodlných věcí. Eh, generální tajemník předkládá každoroční prohlášení na základě prohlášení generálních ředitelů. Já bych rád znal, co si o tom myslí ještě ostatní. Chtěl bych prostě zajistit, že celý ten obtížný systém veřejných zakázek se vylepší. Musíme se na to pořádně podívat protože je tam velký rizikový faktor. A co dobrovolný penzijní fond, který má deficit 120 milionů eur? Musíme zajistit, že nebudeme využívat prostředky daňových poplatníků za tímto účelem. A poslední věc, pokud je o zpracování mé zprávy, snažil jsem se dobře spolupracovat se stínovými zpravodaji. Měli jsme velice konstruktivní pozměňovací návrhy. Vím, že asi 50 pozměňovacích návrhů z ELS chtělo vyškrtnou velké části mé zprávy. To si vysvětluji jen tím, že některé parlamentní struktury se do toho pokoušely zasáhnout. Pokoušely se zasáhnout do práce poslanců. Já myslím, že to je politování hodné, ale protože jsem pro Evropu, ale jsem kritický, snažil jsem se zpracovat konstruktivní zprávu o absolutoriu. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Čarnecký. Pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Obecně řečeno si myslím, že se dá říct, že ve všech institucích, kterými jsem se zabýval ve své zprávě, zvlášť co se týče účetního dvora, soudního dvora, Evropského sociálního a hospodářského výboru, výboru regionů, veřejné ochránce práv, Evropského inspektora ochrany údajů. Ve všech těchto institucích jsme zaznamenali zlepšení, i když situace není dokonalá. Stále ještě musíme vylepšit spolupráci, pokud jde o rozpočtové záležitosti. Já jsem se rozhodl, že odložím rozhodnutí o udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi rady. Tento návrh jsem předložil rozpočtovému výboru a návrh byl přijat. Situace byla v podstatě stejná v loňském roce. Koordinátoři rozpočtového výboru se setkali se zástupci španělského předsednictví a řekli, že si cení kroků, které byly přijaty za účelem vylepšení výkaznictví na straně rady. Nicméně loni jsme položili radě určité otázky a odpovědi nebyly uspokojivé, aspoň podle našeho názoru. A proto koordinátoři všech politických skupin podpořili mé rozhodnutí odložit udělení absolutoria. Určité aspekty společné bezpečnostní a zahraniční politiky a podobné záležitosti zatím nejsou jasné. Stále není jasné, jak to bude s dodatkovým rozpočtem a s výkaznictvím. Je potřeba zpracovat faktury a musí nám být také jasno o tom, jaký je základ pro tyto účty. A vzniká tady určitý paradox, protože rada předložila určité odpovědi, které se týkaly předchozího rozpočtového roku, nesoučasného roku. Účetní dvůr nás také upozornil na určité nesrovnalosti v postupech zadávání veřejných zakázek a proto jsme požádali radu, aby tyto postupy vylepšila. S potěšením jsme konstatovali, že určité postupy se zlepšily, ale pořád je tady ještě celá řada nedořešených případů. Vznikla jednotka nebo útvar interního auditu, to rádi vidíme a zaznamenali jsme určité zlepšení, pokud jde o srovnání s loňským rokem. Nicméně pracovníci dvora stále ještě nechtějí předkládat prohlášení o svých zájmech. Prostředky, které dvůr dostává, se utrácejí správným způsobem, ale pořád nám ještě chybí určité dokumenty. Já si myslím, že je možné vylepšit strukturu dvora, například tím, že se sníží počet členů. Není, pokud je hospodářský a sociální výbor, účetní dvůr tam provedl audit, zdá se, že účty jsou v pořádku, ale samozřejmě je tady prostor pro vylepšení. Jinými slovy, je třeba uplatňovat veškerá finanční nařízení ve všech evropských institucích stejně. A já myslím, že je opravdu dobré, že máme dohodu o administrativní spolupráci mezi Evropským hospodářským a sociálním výborem a výborem regionů. Zharmonizovali jsme určité standardy pro interní audit. To rádi vidíme. Pokud je o výbor regionů a Evropského ochránce práv, nejsou tady žádné problémy. Abych to zhrnul, problém máme s radou. Musíme dodržovat čas. Děkuji za zprávu. Dostal jsem informaci. Spojili jsme se s vedoucím kabinetu předsedu, předsedy účetního dvora a také jsme prověřili poslední rozpravu z Evropského parlamentu z roku 2008 až 2009. Účetní dvůr nebyl přítomen při naší diskuzi. A nebyla ani rada. Účetní dvůr a rada nebyly zastoupeni při naší diskuzi. A je tady také poznámka pana Kaldejry, předsedy účetního dvora. Stanovisko účetního dvora, co se týče technických funkcí, nebo mm, úkolem účetního dvora je účastnit se zasedání rozpočtového výboru, ale držet se zpátky v politických debatách, to znamená na plenárce. A pan předseda Caldeira by se rád spojil se mnou v průběhu dnešního dne a chtěl by vysvětlit, jakou pozici má účetní dvůr v našich diskuzích. Takže jsme si to prověřili. V posledních dvou letech nebyli přítomni. To je tedy informace pro vás. Pokud to případně budeme chtít zorganizovat příště, příští rok, měli by tady být byli informováni. Byli informováni samozřejmě o našem zasedání, ale nebyli přítomni ani v posledních dvou letech. A zcela jistě se dostaví v říjnu a v listopadu, protože budou předkládat své zprávy. Ano, já vím, já vím. Organizační připomínka Pan Gerbrandy. Dank u wel, voorzitter. Ik uh, kan heel goed accepteren. Děkuji, pane předsedo. Já se mohu smířit s tím, že účetní dvůr tady není, ale to, co jste říkal o nepřítomnosti rady i v předchozích letech, jednoduše ukazuje, že je to systémový problém. To není jednorázová záležitost. Ukazuje to, Jaký je přístup rady k tomu, jak má odpovědně nakládat s evropskými prostředky? Takže já si myslím, že tento parlament by měl vyslat jednoznačný signál radě. Já bych navrhoval, abychom to udělali tím, že odložíme naši rozpravu o absolutoriu pro radu a nebudeme o tom vůbec jednat. Děkuji. Děkuji. Pan Čarnecky? Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste nám dal všechny ty informace o nepřítomnosti účetního dvora, ale já jsem chtěl zdůraznit, velmi zdůraznit, že teď žijeme v době polisaponské smlouvy a naše úloha, úloha Evropského parlamentu se vylepšila a rozšířila. Takže z politického hlediska bychom měli očekávat zástupce rady, jak to říkal kolega. Já si myslím, že tato rozprava, rozprava má obrovský význam pro naše daňové poplatníky, pro naše voliče. Já myslím, že není správné, že to rada přehlíží a že nám tady takto chybí. Já myslím, že tuto rozpravu o absolutoriu pravdy bychom měli odložit a musím znovu zdůraznit, že rada k naší spolupráci nepřistupovala konstruktivně, když jsme se sešli s koordinátory v rozpočtovém výboru. A já myslím, že její nepřítomnost tady jenom dokládá, že jim chybí konstruktivní přístup. Děkuji. Já chápu vaše stanovisko, paní Hercog. Pane předsedo, vážení kolegové, Když proběhne postup absolutoria budeme hlasovat, Evropský parlament na sebe vezme úplnou odpovědnost za rok 2008. To je tedy okamžik, kdy na sebe bereme odpovědnost za komisi, za radu, za parlament, za ostatní instituce. Bereme ji na sebe. Takže nejde jenom o formalitu. Je to velice důležitý okamžik. Nicméně, já myslím, že jsme se dohodli, že v rozpravě budeme pokračovat Budeme pokračovat a nezapomínejte, že máme objektivní důvod. Opravdu není tak snadné dorazit sem ze Španělska, já to vím, protože jsem přijela z Azerbajdžánu přes Baku, přes Madrid, autem, takže velice dobře vím, že tímto směrem by se ta debata ubírat neměla. Jistě tyto instituce i ostatní instituce, kterým udělujeme absolutorium, by to mělo zajímat a měly by tady být například, když budeme hlasovat. Tolik z mé strany. Mnohokrát děkuji. Pan Audi, Odi. Děkuji, pane předsedo. Eh, my už jsme na to zvyklí, že v lavicích rady eh, není nikdo, nejs, není to poprvé, takže nebuďme pokryci. A teď eh, <clears throat> já jsem proto, aby se v diskusi pokračovalo. Myslím, že s výhradou toho, co rozhodnete vy, eh, nemůžeme měnit eh, pořad jednání, který byl eh, rozhodnut, schválen v okamžiku, kdy se zahájilo toto plenární zasedání. Čili já jsem proto, abychom pokračovali v diskusi, ale vyjadřuji politování, že tady není rada. Kolegyně, kolegové, já se spojím jak s účetním dvorem, tak s radou ještě dnes jednoznačně jim řeknu, co my očekáváme do budoucna ze strany Rady a ze strany účetního dvora. Řeknu jim, že bychom chtěli, aby tady byli na takovýchto zasedáních. A také si osobně promluvím s panem Zapaterou, s ministerským předsedou, který je v současné době předsedou rady. Pokusím se to tady do budoucna vyřešit. Zázrak, výborně, mnohokrát děkujeme. Pane státní tajemníku, vidíte? Kolegové, mluvili jste o tom, jak velké pravomoci máme po Lisabonské smlouvě. Vidíte? Je to úžasná moc. Do několika minut se nám dostaví rada. Mnohokrát děkujeme, že jste přijel, pane státní tajemníku. Pane úřadující předsedo, rady, a já se spojím s účetním dvorem, s předsedou. A řeknu jim, že je opravdu nutné, aby tady byli při našich rozpravách. A to tež platí pro ostatní instituce. Se všemi se dnes spojím. Mnohokrát děkuji. Pokračujeme. Dodržujte prosím čas, jestli mohu poprosit. Paní Veronik Matě. Our reporter naše zpravodajka. Merci, monsieur le... Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, pane státní tajemníku, jsem velmi ráda, že vás tady vidím a že mohu hovořit ve vaší přítomnosti. Tímto vás zdravím. Mezi rokem 2000 a 2010 vidíme nárůst o 610 eh, toho, co přispívají eh, naše instituce do agentur. Je to tedy nárůst eh, obrovský nárůst a můžeme říci, že o 211% narostly také počty pracovníků agentur. 1119 mm, osob pracovalo v agenturách, dnes je to 4794 a to neberou v úvahu Evropskou agenturu pro rekonstrukci, eh, která mm, skončila svou práci v roce 2008 a když jsme v Bruselu schválili poslední absolutorium pro toto agenturu. Je to obrovský nárůst, opravdu obrovský. Nicméně během tohoto období 2000-2010 Evropská unie musela čelit velkým význam jednak dvojí rozšíření 2004 a 2007 dohromady 12 nových členských států. Pak tady byly další velké výzvy, zaměstnanost, eh, odborná příprava, eh, životní prostředí, bezpečnost, eh, energie a další a další. V tomto smyslu decentralizované agentury, které se vytvářejí proto, aby pokrývali eh, specifické potřeby, eh, přispívají svým know-how eh, k pokroku Evropské unie tváří v tvář těmto velkým výzvám. Stejně tak členské státy musí úzce spolupracovat ve všech těchto otázkách a je důležité, aby docházelo k výměně. Agentury na celém evropském území se také přibližují občanům a umožňují určitý stupeň decentralizace evropských aktivit. Um, úkoly, které se jim svěřují, nárůst eh, pracovníků, nárůst eh, finančních prostředků, nárůst i odpovědnosti. To všechno znamená také větší rozpočtovou odpovědnost. Eh, rozpočtová kontrola, stejně tak jako interní audit komise a účetní dvůr, všechny tyto úrovně kontroly musí být posíleny, abychom podrobněji sledovali tyto agentury a samozřejmě je třeba respektovat všechna platná pravidla. Za rok 2008 absolutorium. Tady bohužel musím zopakovat, že se opakují problémy v celé řadě těchto agentur. Jednak eh, nedostatečná eh, systematičnost při veřejných zakázkách, při eh, náboru a při vybírání pracovníků vysoký počet zrušení plateb, odkládání plateb a také mm, někdy nedostatečně jasné cíle. Konstatujeme, že i přes velké úsilí v agenturách Eh, rozpoč, evropské finanční a rozpočtové nařízení není dostatečně eh, respektováno, zejména s přihlednutím k velikosti agentur. Menší agentury mají větší problémy dodržet všechny postupy, které stanovuje eh, komunitární nařízení. A tady bych chtěla připomenout závěry pracovní skupiny, která zdůrazňuje, že se nesmí tyto stejné problémy každoročně opakovat. Nicméně, Eh, takovéto problémy eh, neohrožují samotné udělení absolutoria za rok 2008. U Evropského policejního kolegia je to trošku odlišné, eh, nebo Evropské policejní agent, akademie je to trochu odlišné. Audity, které byly provedeny, ukazují, že dochází k velkým nesrovnalostem při aplikování finančních a administrativních pravidel. Proto navrhujeme odložení udělení absolutoria. A na závěr bych chtěla zdůraznit eh, velké úsilí, které vyvíjí některé agentury, aby zlepšily svou zprávu. Eh, některé spontánně zašly ještě dále a stanovily si pravidla, Eh, která je třeba dodržovat. Uvedu některá, například EFSA, musím říci, že je velice efektivní tady pro koordinaci agentur a stanovilo si eh, eh, pravidla pro posouzení rizik. Agentura pro životní prostředí zase využívá sledování, využívání prostředků ve skutečném čase a Eh, já už končím, pane předsedo. Je tady také systém sledování informací. Na závěr chci říci samozřejmě, že agentury musí pokračovat tímto způsobem dál. Děkuji. Děkuji, děkuji paní, děkuji za vaši zprávu i za váš projev. A nyní bych rád požádal za komisi pana komisaře Algerdasa Šemetu. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, pane státní tajemníku, vážení zpravodajové, vážení poslanci. Dovolte mi, abych poděkoval Výboru pro rozpočtovou kontrolu a především zpravodaji panu Liberackému a ostatním zpravodajům za zprávy, které připravili a za doporučení udělit absolutorium komisi za rok 2008. Také bych rád poděkoval paní Ayala Sender za její zprávu o provádění Evropského rozvojového fondu a paní Matě za úplnou analýzu všech otázek, které se týkají agentur. Postup udělení absolutoria za rok 2008 se blíží ke konci. Bylo to intenzivní období, ale nejdůležitější je, že to byl také začátek nového konstruktivního dialogu mezi našimi institucemi. Prohlášení účetního dvora bez výhrad zůstává cílem celého kolegia komise. Já si myslím, že to bylo jednoznačné i v našem úsilí v poslední době. Už probíhá zjednodušování, zavedli jsme lepší systémy zprávy a kontrol a v programovacím období za roku 2007 a 2013 máme také jednotlivé programy, které postupně ukazují pozitivní dopad, co se týče chybovosti. Podstatná změna, podstatnou změnu umožní nová generace programů na další programovací období, které se teď připravují. Cílem by měla být lepší vyváženost, kritéria způsobilosti, kontrola nákladů a kvalita vynakládání prostředků. Nicméně já i ostatní komisaři chceme dodržet vaše usnesení, chceme, abychom pokud možno co nejdříve dosáhly měřitelného pokroku, pokud je o vylepšení finanční zprávy evropského rozpočtu, včetně posílení odpovědnosti hlavních aktérů a také jejich povinností. Úzká a intenzivní spolupráce mezi komisí a Evropským parlamentem je v tomto ohledu naprosto nezbytná. Nicméně všichni víme, že nebude stačit urychlit pokrok na místě. Aby to bylo všechno úspěšné, budeme potřebovat nové partnerské vztahy se všemi zúčastněnými. V neposlední řadě budeme potřebovat aktivní zapojení členských států a Evropského účetního dvora. Komise nebude čekat na změnu finančních nařízení. Chce vyzvat finanční orgány členských států, aby na sebe vzali odpovědnost posílenou Lisabonskou smlouvou a aby zavedli opatření, která jsou nezbytná pro vylepšení finanční zprávy. Také se domnívám, že účetní dvůr může sehrát zásadní roli, protože se může nezávisle vyjádřit k finanční zprávě komise. Každá změna změní také podíl rozpočtu, který se přiděluje určitým oblastem. Komise by rozhodně uvítala, kdyby účetní dvůr v blízké budoucnosti zvážil možnost rozlišování oblastí s různými riziky a kdyby nás také informovala o tom, jakou má vlastně přidanou hodnotu kontrolní systém a systém zprávy, který byl zaveden v roce 2007 až 2013 v této legislativě. Také doufám, že až se spoluzákonodárci dohodnou na možné chybovosti přijatelné chybovosti, i účetní dvůr se k tomu odpovědajícím způsobem vyjádří. Komise na základě žádosti připraví a zašle parlamentu nový program na rok 2010 a dál. Komise se vynasnaží společně s dalšími zúčastněnými urychlit omezení chybovosti, aby se zajistilo, že dalších 20 rozpočtu dostane zelenou klasifikaci ze strany účetního dvora v roce 2014. Směřování ke společnému cíli vylepšení finanční zprávy a ochrany finančních zájmů Unie bude v jádru této nové agendy, se kterou vás seznámím už příští měsíc. To, co jste vyjádřili v usnesení o absolutoriu v roce 2008, bude zohledněno a já se těším na konstruktivní diskuzi. Děkuji, děkuji bardzo. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pane komisaři. Děkuji za to, že jste nás seznámil se stanoviskem Evropské komise. A nyní si vyslechneme zástupce parlamentních výborů. Michal Galer, prosím. Mnohokrát děkuji. V rozpočtovém roce 2008 v politické oblasti, kde je AFED zodpovědný, jsme pracovali s 5 miliardy euro, které byly vynaloženy. A e, zjišťujeme, že dochází k podfinancování kategorie 4. My jsme konstatovali některé nesrovnalosti a domníváme se, že systém, který se týká pomoci, je jenom částečně efektivní. Výbor mm, poukazuje na výroční zprávy, které byly zpracovány a hodnoceny účetním dvorem, eh, které by měly být součástí celkového kontrolního systému. Pro mě je důležité, že účetní dvor nehovoří o podvodech. Jedná se o to, že musíme eh, pokud možno efektivně používat prostředky EU a musíme zajišťovat správné účetnictví a dokumentaci. Je eh, skutečně nesprávné, pokud projekty neproběhnou v dostatečném období, tak jak bylo naplánováno, nebo nejsou dostatečně dokumentovány. Je pravda, že účetní tvor, eh, dvůr stanovil určitou chybovost, eh, která musí být zlepšena z hlediska politiky, eh, zvláště rozšiřování. Zjevně musíme lépe zajistit účinnost zákonů. Co se týče přistoupení Turecka, tady v této oblasti zjišťujeme určité zlepšení v rámci období do roku 2007. Co se týče eh, posuzování eh, těchto položek, musíme také zjišťovat, jakým způsobem příjemci zacházejí s těmito eh, evropskými prostředky. Politiky musí být flexibilně ehm, adaptovány tak, aby se dali prosazovat. Tady musíme konstatovat, že je nutné zlepšit toto financování z hlediska nových perspektiv také v oblasti vnějších služeb za AFET a mohu prohlásit, že můžeme doporučit udělení absolutoria za rok 2008. Děkuji. Děkuji, kolego. A nyní bude hovořit paní kolegyně Gresle. Má dvě minuty, pane předsedo. Pane předsedo rady, pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové. Měli jsme už tady zajímavé ráno, které jsme si absolvovali a proto bych nechtěla se k tomu vyjadřovat, protože nebude jednoduché vyhodnotit, co se tady stalo. Já se domnívám, že zde máme co dočinění s tím, že absolutorium by mělo být bráno vážně všemi institucemi, které by zde měly být zastoupeny. Samozřejmě v tomto případě je to komise, která se musí zodpovídat a samozřejmě ostatní instituce. Tady absolutorium není zakotveno přímo ve smlouvě. Takže eh, je pravdou, že zástupci zde nebyli v minulých eh, obdobích. Jde o to, aby zástupci ostatních institucí zde byli zastoupeni, zatím to nepovažují za nutné vyslechnout si, co jim chtějí eh, spoluzákonodárci z Evropského parlamentu říci. Samozřejmě, že eh, tomu nesmí tak být jako za švédského předsednictví. Evropský parlament má zásadní právo z hlediska tohoto absolutoria a proto bych chtěla eh, navrhnout, aby vnější služby se staly eh, takovou institucí, která by mohla také zajišťovat nás vliv. Ostatní instituce, které jsou eh, zastoupeny, zvláště Mm, předseda parlamentu. Tomu bych chtěla dnes poděkovat za to, že bude v tomto smyslu hovořit se všemi ostatními institucemi. Toto právo musíme brát vážně a musíme také tlačit na ostatní, aby e, tuto záležitost přijímali velice seriózně. Tak toto nejde dál do budoucna. Chtěla bych se ještě obrátit na radu v této záležitosti. Po Lizabonu Eh, musíme si uvědomit, že rada je důležitou institucí a je nutné, aby rada eh, se vážně zabývala také zakotvením pravomocí předsedy rady. I to je eh, důležitá příležitost, která vyplývá z Lisabonu. Děkuji kolegyně Gresle a další bude hovořit paní Hauk jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych chtěla zmínit jeden jediný bod. A ten bod je skutečným skandálem. Jedná se o Centrum o prevenci chorob ve Štokholmu. Od května 2005 tam musí pracovat vysoce kvalifikovaní lidé v naprosto nepřátelském prostředí. Až do posud švédská vláda nedokázala tam eh, uzavřít smlouvu ohledně sídla. Ale přesto tato vláda nezbytně požadovala tuto agenturu, tak jako ostatní členské státy chtěli tuto agenturu. Až do posud eh, tyto pracovníci nejsou zaregistrováni, nemají takzvané mm, zaměstnanecké číslo. Nicméně eh, Důsledky jsou takové, že děti, které se rodí ve Švédsku, nemohou být zde zaregistrovány například poskytovatelé elektřiny a dalších služeb eh, odmítají poskytovat tyto služby. Jsou tady problémy také v oblasti přístupu do nemocnic. A co se týče eh, manželek a manželů, i to je problém, nemohou pracovat jako samostatní pracovníci. Je pro ně velice obtížné získat zaměstnání. Tento seznam může být ještě delší. Jedná se o některá základní práva, která jsou zakotvena a ta eh, se, těch se nedostává švédským občanům. I toto se dostalo do našeho petičního výboru. Je to neudržitelná situace. Děkuji, kolegyně Haug. Jako další řečník eh, bude Van de Kamp hovořit na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. V rozpočtu na ochranu spotřebitelů a vnitřního trhu ehm, Není mnoho bodů, o kterých bychom mohli hovořit. Proběhla diskuse ve výboru, e, všechno bylo vysvětleno, všechny otázky byly zodpovězeny. V roce 2008 jsme konstatovali e, určitý, e, určitý problém, ale v roce 2009 a 2010 se pak situace zlepšila. Já bych chtěla se obrátit na komisaře o rozpočtu Eh, rozpočtu eh, v roce 2008, rozpočtu Solvit. A eh, musím říct, že ještě nemáme dostatek informací o využití rozpočtu Solvit. V prosinci 2000 9, eh, to se to nevyřešilo ještě tady celá řada dalších eh, problémů či informací, které podle eh, směrnice se musí naplnit. Dále, pokud jde o otázku celní, to možná tady teď není potřeba podrobně rozbírat, ale musím říci, že členské státy dostatečně nekontrolují přístup eh, zboží a je třeba to s členskými státy probírat, aby bylo možné dosáhnout lepší kontroly zboží na příjezdu do EU. Eh, e Pak jsou tady některé otázky, o kterých hovořili další kolegové a také eh, komisař. A to jsou rozpočtová pravidla, která jsou v některých bodech velice složitá. Znamená to, že také vše, co se s těmito pravidly spojuje, je také velice komplikované. Čili již tady byl apel na zlepšení situace a zjednodušení eh, celé věci. Děkuji. Děkuji. Dále bude hovořit paní Ayala Sender na jednu minutu. Mm, Děkuji, pane předsedo. Eh, tu eh, první část tu bych chtěla říci z hlediska pořadu jednání. Chtěla bych říci, že na konci tohoto diskuse by bylo dobré vědět, zda Ehm, tedy parlament pozval jak účetní dvůr, tak radu na tuto diskusi. Byla bych ráda, kdybych se toto dozvěděla. A loňského roku bylo eh, tedy eh, řečeno, zda eh, tady byla rada účastná diskuse o absolutoriu a nyní se již pustím do vlastní věci, to je absolutorium ve věci dopravy. Chtěla bych říci, že můžeme vyjádřit uspokojení s využitím prostředků ze strany komise, pokud je o platby, které se týkají transevropských sítí. 100% bylo využito. A můžeme říci, že členské státy tady také musí zajistit financování z národního rozpočtu, tak jak to vyžadují pravidla. A mohu říci, že náš parlament vždy podporoval větší financování financování směrem do těchto sítí eh, a eh, je tedy teď eh, možné konstatovat, zda bylo vše dostatečně účinné. Můžeme vyjádřit také uspokojení, že vše probíhalo správně, bez chybovosti v oblasti transevropských sítí, i když nás zneklidňuje určité spoždění při nabírání pracovníků, ale říká se nám, že to všechno bude zaktualizováno. Pokud je o využití e, plateb, e, byly využity pro otázku bezpečnosti dopravu. A tady e, parlament podporoval projekt Marco Polo a také můžeme uvést, že ještě došlo k nedostatečnému využití plateb v projektu Galileo a litujeme, že nemáme údaje v oblasti cestovního ruchu. Doufejme, že nový institucionální rámec se s tímto vším vyrovná. Děkuji. Děkuji mnohokrát, kolegyně. A nyní kolega Ody se přihlásil. Já trochu váhám, jestli mám vystoupit a omlouvám se. Pane předsedo, já bych nejdříve chtěl přivítat a zástupce rady, ale pane předsedo, poté, co se vyjádřila komise, Myslím si, že by bylo vhodné navrhnout radě, aby se ujala slova. Eh, ovšem eh, rada se ještě nevyjádřila před eh, politickou diskuzí, bude hovořit na závěr. Možná by bylo vhodné jí dát slovo a zareagovat na stanovisko našeho zpravodaje, který navrhl odklad absolutoria, které se uděluje radě. Ano, tak eh, se poradíme, zda toto vystoupení je skutečně nutné. A nyní má kolega Surjan eh, slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Absolutorium samozřejmě právní akt. A jménem Výboru pro regionální rozvoj bych chtěl říct, že není důvod, proč bychom měli stát v cestě udělení absolutoria. Ale samozřejmě také víme, že jde o politické vyhodnocení celé situace. Snažíme se upřesnit, zda se nám podařilo naplnit cíle, které jsme si stanovili pro rok 2008. Získali jsme také dobrou hodnotu za vynaložené prostředky v této oblasti. Vyhodnocujeme politiku soudržnosti a je třeba říct, že s tím se pojí celá řada nedorozumění. Rád bych především upozornil na to, že ne každá chyba znamená podvod. Jistě, některé věci se dají kritizovat. Ano, kritika je v některém případě na místě ze strany účetního dvora i jiných aktérů, ale musíme to zařadit do kontextu. Musíme také připomenout, že nemáme jednotné ukazatele, nemáme dobrou metodologii. Já si myslím, že potřebujeme jednotnou metodologii, metodologii pro kontrolu výkonnosti, absorpční kapacity. To je také velmi důležité. To jsou faktory, které potřebujeme, pokud chceme vědět, jak postupovat dál v politice soudržnosti v budoucnosti. Nicméně, když se podíváte na rok 2008 a na výdaje, pouze 32% těchto výdajů vlastně pochází z tohoto plánovaného cyklu. Zbytek těch peněz se vynaložil v roce 2006 a před tímto rokem. A proto je velice obtížné vyhodnotit, do jaké míry byl ten nový cyklus úspěšný, zvlášť co se týče roku 2008 kdy nemůžeme říct ano či ne. V některých členských státech jsme dokonce nedosáhli ani té úrovně 32%. Došlo také ke spoždění. Já si myslím, že odpovědnost za to spoždění nese každý komise, parlament. Měli jsme návrhy, které se týkaly krize. Už od roku 2008 předkládáme návrhy na zjednodušení. Ale snažili jsme se vylepšit věci na naší straně, ale co členské státy? Já myslím, že míče je teď na jejich polovině hřiště a musí postoupit ku předu. Děkuji. Mnohokrát děkuji a další řečník eh, López Aguilar na jednu minutu. López Aguilar Není tady přítomný, takže paní kolegyně Bauer na dvě minuty. Lekur. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych ráda připomněla, že Evropská unie má dohodu o tom, jak bude fungovat. Máme článek 8 v této dohodě který pojednává o rovných příležitostech pro muže a ženy. Je to jedna ze základních zásad Evropské unie. A pokaždé, když něco v Evropě děláme, musíme to mít na paměti. Tuto zásadu rovnosti musíme mít na paměti. Takže když se díváme také na provádění evropského rozpočtu a probíhá proces udělení absolutoria, musíme také prokázat, že i v praxi se rovnost projevuje. A proto platí určité předpoklady. Musíme zajistit, že máme k dispozici statistické údaje o tom, jakým způsobem se vynakládají prostředky z tohoto rozpočtu. To musíme mít k dispozici. A bohužel bereme na vědomí, že přes veškeré dosavadní úsilí pořád tyto údaje nemáme. Údaje, které by nám umožnily řádně a podrobně zvážit, jakým způsobem vynakládáme prostředky z rozpočtu. A mám na mysli celou řadu oblastí. Například oblast, kde máme problém e, z hlediska diskriminace kde žádáme o boj proti diskriminaci. Například příkladem může být Evropský sociální fond. A pak je tady ještě další věc, kterou bych chtěla při této příležitosti zmínit, pane předsedo, jestli mohu. Institut pro rovné příležitosti. Jeho vznik byl odložen. Tento institut měl začít fungovat v roce 2008. Ale bohužel se očekává, že oficiálně se otevře teprve v červnu tohoto roku. To je značné spoždění a já myslím, že to ukazuje na řadu problémů. A jsou to bohužel rozpočtové problémy. Máme několik víceletých programů. Střednědobé hodnocení má proběhnout, jak víme, v roce 2010 a proto bych chtěla požádat komisi, aby zpracovala systém sledování a dohledu, který by nám umožnil zvážit jednotlivé rozpočtové položky a zajistit, že dodržíme princip rovnosti u těchto položek, abychom zajistili, že prostředky přidělené v rozpočtu budou využity řádným způsobem, abychom neměli nevyvážený systém. Děkuji. Děkuji. Pan Mitchell bude hovořit na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Z hlediska rozvoje význam absolutia rozpočtu má ujistit daňové poplatníky v celé Evropě, že prostředky se vynakládají účinně a efektivně v rozvojovém světě. Pokud jde o účinnost pomoci, ale také o to, že dosáhneme cíle 0,7 pro tyto příspěvky a musíme využít náš rozpočet účinně. To znamená, že to nemá být jenom víc pomoci, ale musí to být lepší pomoc. Musíme tyto prostředky využít jako jakési semeno, ze kterého vyrostou místní řešení. Musíme hledat příležitosti, aby lidé v rozvojovém světě vzali za své to, že musí pracovat na svém vlastním rozvoji. A konkrétně musíme podpořit vlastnictví půdy jednotlivců, rodin a komunit. Každý rok při porodu umírá bezpočet žen. AIDS, malárie a tuberkulóza stále každý rok eh, jsou příčinou 4 milionů úmrtí. Máme celou řadu negramotných osob v rozvojovém světě a proto jsme si stanovili tento cíl, parlament, rada a komise, že vynaložíme 20 základních prostředků na vzdělávání a na zdravotnictví. A mě by zajímalo, jestli se nám tyto cíle podařilo naplnit. Pokaždé, když jedu do rozvojového světa, vidím, nakolik inteligentní a vstřícní tam lidé jsou. Tyto lidé jsou schopní Stejně jako mladí lidé všude ve světě potřebují příležitosti, potřebují podporu, aby byli podnikaví. A klíčem je vzdělávání. A proto parlament, komise a rada odsouhlasili tyto cíle. Teď musíme zajistit prostřednictvím systému auditu, že ty cíle naplníme. Pane předsedo, chtěl jsem říct, v těch eh, zbývajících sekundách, které mám k dispozici, že podle mého názoru jeden ze způsobů, jak pozvednout lidi z chudoby, je investice do vlastnictví půdy v rozvojovém světě. Mohu uvést příklad, kde se to osvědčilo. V mé zemi v 18. a v 19. století, když se podíváte na to, jak je Irsko rozdělené, je to proto, že úspěšní lidé dostali kousek půdy. Musíme se přestat dívat na lidi přes pomoc. Musíme se dívat na lidi jako na podnikavé osoby, které sami pro sebe mohou spoustu věcí udělat, když dostanou podporu. Danke, kolegy. Děkuji, pane kolego. A na závěr za výbory eh, jsme si tedy vyslechli tohoto kolegu a nyní za jednotlivé frakce pan Itala bude hovořit. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval radě za to, že mezi nás přijela. Jde o to, zda je rada skutečně ochotná nést odpovědnost za využití prostředků daňových poplatníků a zda chce ocenit i spolupráci s parlamentem v tomto procesu. Zdá se, že ano, protože rada je zde přítomna. Ale rád bych se soustředil na proces absolutoria, které uděluje parlament. Chci poděkovat zpravodaji za vynikající spolupráci. V podstatě se zhodneme na základních principech v tom ohledu, že parlament může fungovat pouze tehdy, když bude dostatečně transparentní proces přijímání rozhodnutí. Víme, že i kdyby šlo o velice malé finanční prostředky a dojde k jejich spronevěře, je to obrovský skandál. Tady nejde o prostředky parlamentu, ale o prostředky daňových poplatníků a proto je nutné, aby instituce skutečně dbaly na to, aby se tyto prostředky využívaly co nejtransparentnějším způsobem. Společně se s s Stajsem jsme se zhodli na spoustě věcí. Rád bych řekl, že zpráva je opravdu stručná, vypustili jsme řadu věcí, jsou tam jen konkrétní věci, na které se chceme zaměřit, pokud je o fungování parlamentu v legislativní činnosti. Například pokud jde politiku v oblasti nemovitostí. Tam máme před sebou ještě hodně práce. Musíme ozřejmit, proč jsou v této oblasti problémy. O tom už se diskutuje dlouho. Chceme vědět, proč návštěvnické centrum má spoždění několik let, co můžeme v tomto ohledu udělat. Na tyto věci konečně chceme dostat odpověď. Chceme zajistit, nebo chceme poblahopřát k tomu, že parlament má konečně nový statut jak pro poslance, tak pro asistenty. Je to obrovský krok vpřed, ale přece jen jsou tady ještě nutné jisté změny. Uvedu příklad. Tento nový statut vede k tomu, že já musím odletět ze Štrasburku přímo do Finska a teprve potom už je do Bruselu. I kdybych měl například skupinu návštěvníků zítra v Bruselu nebo měl bych pracovat v Bruselu, nemůžu jet rovnou do Bruselu ze Štrasburku. Tu cestu mi totiž nikdo neproplatí nikdo mi neproplatí žádné náklady a já nechápu, proč si máme takto komplikovat život, když víme, že ke mně do Turku cesta trvá celý den a odtamtud hned musím jít do Bruselu, abych tam mohl pracovat. Když jsem se ptal, proč to tak je, administrativa mi řekla, že mohu třeba letět přes Řím nebo přes Atény do Finska. Já nemám ani v Římě, ani v Aténách kancelář, já mám kancelář v Bruselu. A když máme dvě místa, dvě sídla, je nutné, abychom měli všechny možnosti, abychom tam mohli pracovat. Je třeba změnit tato pravidla, aby to bylo účinnější. Děkuji. Děkuji. A nyní kolegyně Hercog, tři minuty. Pane předsedo, vážení poslanci, na úvod bych chtěla poděkovat panu Stásovi, Evropskému účetnímu dvoru odvedli výbornou práci, velice důkladnou práci a to nám umožňuje řádně se podívat na rok 2008 a na to, jak se prostředky vynakládaly. A také bych chtěla poděkovat dalším poslancům v tomto parlamentu, kteří předložili pozměňovací návrhy a pomohli vylepšit naš, náš dokument. Pokud jde o fakta, já myslím, že se v zásadě zhodneme. Myslím, že rozdíly v názore se týkají toho, jakým způsobem bychom mohli situaci vylepšit. O absolutoru budeme brzy hlasovat. Jsme volení poslanci Evropského parlamentu a proto máme úplnou odpovědnost, právní odpovědnost za rok 2008 a za to, jakým způsobem se rozpočet využíval. Děláme to jménem občanů Evropy. Parlament dostal určité prostředky. Byly tyto prostředky vynaloženy v souladu s pravidly a v souladu s našimi cíly, které jsme si stanovili? V této chvíli máme finanční krizi která se dotýká všech našich spoluobčanů a proto musíme být zvlášť obezřetní, pokud je o to, jakým způsobem vynakládáme prostředky daňových poplatníků. Máme určitá očekávání. Naše očekávání by možná měla být vyšší, co se týče nás. V porovnání s ostatními. je to otázka integrity a důvěryhodnosti. A současně je podle mě nutné připomenout, že kontroly, které provádíme, nejsou dostačující sami o sobě. Musíme zajistit, že prostředky se využívají inteligentním způsobem a v souladu s pravidly. A musíme to důkladně zajistit. A to bude možné jen tehdy, když budeme mít systém interního auditu, interních kontrol, které opravdu fungují. My socialisté se domníváme, že to je nejdůležitější prvek. A proto bych se chtěla právě na tuto věc zaměřit. Pokud jde o interní audit nebo interní kontroly, které máme v jednotlivých institucích, musíme je posílit. Prevence je lepší než léčba, o tom jsme přesvědčeni potřebujeme dobré, řádné interní kontroly. To je důležitý aspekt i co se týče nezávislosti a nezávislosti sledování. Pak to bude faktičtější, bude to víc odpovídat mezinárodním účetním standardům a osvědčeným postupům v této oblasti. Samozřejmě pravidla sama o sobě nezaručují řádné interní kontroly. Víme, že v roce 2009 došlo k nějakým zlepšením. Když mluvíme o interních kontrolách a systému interních kontrol, bez ohledu na to, jaké jsou, nikdy nebudou dokonalé. Konec konců je provádí člověk. A proto je vždy důležité provádět rozpočtové kontroly následně a provést postup absolutoria. My chceme podpořit všechny návrhy, které by nám umožnily stanovit si cíle, kterých lze dosáhnout. Nechceme nic, co by věci ještě víc zamlžilo. A proto máme návrhy, které se týkají politických skupin. Nechceme omezovat nezávislost, naopak. Parlament musí být nezávislý, máme finanční odpovědnost. A ty věci jsou propojené. Skupina socialistů a demokratů v této sněmově postupuje na základě tohoto principu ve své práci a co se týče ostatních politických skupin, pokud chtějí vylepšit způsob, jak pracují, klidně to můžou udělat. A proto bych vás ráda požádala, abyste přijali naši zprávu, abyste udělali absolutorium parlamentu. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní kolega Gerber, Gebrandy na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Miluji britskou rokovou skupinu Genesis, kteří udělali báječnou píseň Dance on the Volcano, tanec na sobce. A na tuto píseň jsem musel myslet, když Eh, se tady jedná o ten vulkanický popílek, ale nemyslel se na tom v souvislosti se sopkou v Islandu, ale v souvislosti s udělováním absolutoria pro rok 2008, protože to je rok, kdy Evropský účetní dvůr nemohl dát svůj souhlas a tady to mi přišlo jako dobrá paralela k tanci na sopce. Sopka, která není naplněná eh, popelem, ale nedůvěrou. Evropa je pod velkým tlakem, tlakem na euro, tlakem na komunitární a vnitrostátní vize a to je doslovně sopka, kterou a my si nemůžeme dovolit, aby tato sopka teď začala chrlit tuto nedůvěru ze strany občanů. Jak by se nám mohlo podařit zlepšit situaci? Podle mého názoru se to dá docílit pouze optimální transparentností všech institucí. Jsem rád, že tady máme stále ještě zastoupenou radu, kde by to mělo začít a eh, protože i tam je také největší počet nesrovnalostí, které jsou každoročně zjišťovány. Rád bych apeloval na členské státy, aby bylo jasně otevřeně předkládáno účetnictví v národních rozpočtu. Nevím, proč jsou členské státy proti. Jsem naopak toho názoru, že když vnitrostát, jednotlivé státy budou nakládat stejně se svými penězi, s komunitárními, přispěje to k transparentnosti. Transparentnost potřebujeme také pro naši sněmovnu po celé řadě změn, které se udály v posledních letech, je na čase, abychom skutečně otevřeli celý rámec pro to, aby evropští občané mohli otevřeně vidět, že odpovědně zacházíme s penězi daňových poplatníků. O to se jedná. A na závěr, pane předsedo, vztahy mezi radou a parlamentem před 40 lety došlo k gentlemanské dohodě, která byla nezbytná pro to, abychom mohli v klidu pracovat a abychom navzájem nebojovali proti sobě. Tenkrát to bylo nesmírně užitečné. A, e, ale teď už to nefunguje, protože teď je tomu často tak, že musíme bojovat s radou. Je důležité, aby rada a parlament, ze kterých se staly vyzrálé instituce, se mohli navzájem kontrolovat bez jakýchkoliv gentlemanských dohod. A rada je zde přítomna, proto bych se chtěl zeptat zástupců rady, zda by mohla zareagovat, zda by pro radu bylo představitelné a možné bez gentleman's Agreement se navzájem kontrolovat, rada a parlament, čili vzájemná otevřenost tím aby mohli harmonicky tančit rada i parlament, aniž by se museli obávat, že se jim propadne půda pod nohama, aby nepropuklo, nepropukla nedůvěra občanů. Děkuji mnohokrát, pane kolego. A nyní pan Stajs na dva a půl minuty. Eh, eh, Děkuji, pane eh, předsedo, pane komisaři. Nevystupuji jako zpravodaj, ale jako člen naší frakce a později se k tomu ještě vrátím. Nejprve několik témat v souvislosti s udělením absolutoria komisi. Je to otázka na pana komisaře, stejně i na zástupce rady. 80% našich prostředků mm, vlastně vynakládáme zvládají naše členské státy a zatímco se parlament eh, stále stará eh, o eh, své národní účty, musíme říci, že tu jsou další možnosti. Máme novou smlouvu a druhý odstavec konkrétního článku říká, že komise má možnost předkládat návrhy a co nejrychleji předkládat eh, povinné plány nakládání s prostředky. Rád bych věděl, co nám na to odpoví. Využije této možnosti eh, členské státy, eh, některé již takto postupují a je to velice vítané. Bylo by tedy dobré porovnat tyto postupy. Rada by mohla říci, že to jsou praktické stížnosti. Některé členské státy mají federální složení, různé rozdělení oddělení, jako například eh, Belgie, a jak může mm, národní minister eh, předložit takové národní prohlášení. To naráží na určité problémy. Tento eh, minister to musí projednávat s regionálními ministry a je možné předkládat takovéto plány nakládání s prostředky potom do parlamentu a zveřejnit je. Je možné říci, že ve Flandrech se hospodaří dobře a někde jinde hůře. A potom ještě další aspekt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 v usnesení, které předkládá pan Liberacký, eh, uvažujeme o zvláštní zprávě účetního dvora, která se týká potenciálního vstupu Turecka do EU. Domnívám se, že eh, toto znění není právě šťastné. Eh, některé odstavce nejsou zvoleny dobře, jako kdyby se to týkalo již převstupních vyjednávání. Navrhuji, abychom určité části vypustili. Předložil jsem pozměňovací návrhy, jak zlepšit tento text a potom eh, k, eh, k otázce rady. Doufám, že mi budete teď dobře naslouchat. Eh, je to otázka rozpočtového výboru. Zda chcete na tyto otázky odpovědět. Je, jsou uvedeny v 620 usneseních. Jste již nyní ochotní se vyjádřit, zda se tím chcete zabývat. To je pro nás velice důležité vědět, zda vztahy vztahy mezi parlamentem a radou jsou v pořádku či ne. A děkuji. Dále kolega Schwartz má dvě minuty. Pane předsedo, hovořím jménem eh, britské konzervativní strany, která v letošním roce bude opět hlasovat proti udělení absolutoria eh, k rozpočtu. Eh, tento postoj je konzistentní a budeme v tomto postoji pokračovat, dokud neuvidíme, že bude vynaloženo velké úsilí pro dosažení prohlášení věrohodnosti účetním dvorem, ale přesto pokrok, který kterého bylo dosaženo při zlepšování mezinárodních standardů. Um, Účetní dvůr eh, zaznamenal pokrok zejména v oblasti zemědělství, výzkumu, energetiky, eh, dopravy a vzdělávání. A já eh, bych chtěl říci, že to je opravdu povzbudivé, ale je třeba ještě udělat velký kus práce. Účetní dvůr opět eh, vyjádřil kritiku eh, k celé řadě nesrovnalostí a eh, k nedostatečnému zpětnému inkasu prostředků EU. Bylo také řečeno, že naše odpovědnost spočívá na Evropské komisi, ale jsou to členské státy a rada, a zejména rada, rada která si musí uvědomit, jak se hospodaří hospodaří s finančními prostředky a e, musí e, vynaložit větší úsilí, abychom dosáhli pozitivního e, prohlášení věrohodnosti. Byla přijata Lisabonská smlouva a my dlužíme evropským daňovým poplatníkům ujištění, že správně vynakládáme prostředky, a že je tu integrita v účetních postupech v Evropské unii. Dokud Eh, nebyl eh, účetní dvůr, eh, dokud nebude schopen dát pozitivní vyjádření, tak potom já nebudu moci souhlasit s udělením absolutoria. Děkuji, děkuji kolego Šverte a dále na pět minut kolega Sundegaard. Děkuji. Diskuse, kterou vedeme, se týká toho, zda my jako evropští poslanci můžeme na sebe vzít odpovědnost za schválení účtu za rok 2008. Jakmile bude diskuze ukončena, jakmile tedy nastane toto udělení absolutoria v měsíci květnu, budeme zodpovědní my vůči občanům. Naše frakce se staví velmi kriticky k tomu, jak v roce 2008 Evropská unie nakládala s penězi daňových poplatníků. Samozřejmě, pokud zde nejsou žádné připomínky, bylo by to dobře. V některých oblastech bylo dosaženo pokroku v porovnání s rokem 2007, ale existuje ještě celá řada oblastí, kde máme nepřijatelné výsledky. Podívejme se například na účty komise. Pokud jde o strukturální fondy, účetní dvůr říká, že 11 nebo tedy pouze 11 těchto prostředků bylo vyplaceno v souladu s pravidly. Kvůli chybám, ale také kvůli podvodům. A to nic nemění na tom, že miliardy eur pouze v této oblasti by vůbec neměly být vyplaceny a přesto vyplaceny byly. Je to přijatelné? Samozřejmě známe všechny výmluvy a omluvy. Komise říká, že je to chyba členských států, protože ty jsou zodpovědné za kontrolu. Členské státy říkají, že je to chyba komise, protože pravidla jsou příliš složitá. Je snadné tímto způsobem házet vinu jeden na druhého. Otázka, kterou si musíme položit, zní takto. Kdyby se jednalo o nějakou politickou stranu nebo o nějaký sportovní klub a kdyby v nějaké důležité oblasti byla velká část prostředků vyplacena způsobem, který neodpovídá pravidlům, byly by tyto účty přijaty a schváleny? Já myslím, že ne. Měly by být udělány strukturální změny, aby se tyto věci změnily. A proces udělení absolutoria musí být využít právě k tomu, abychom vyvinuli tlak, tlak na radu. Minulý rok v Dubnu odmítnul parlament udělit absolutorium radě za rok 2007. Řekli jsme v té době, že na sebe nemůžeme vzít odpovědnost ve chvíli, kdy se rada formálně nezavazuje k tomu, že se s námi sejde, že se sejde s naším odpovídajícím výborem, aby odpovídal na naše otázky. My jsme tedy prokázali dobrou vůli a v listopadu jsme přece jen absolutorium radě udělili, ale stanovili jsme velmi jasné podmínky. Žádali jsme, aby se ty věci letos změnily. Dnes je třeba konstatovat, že se věci bohužel nezměnily. Uvedu konkrétní příklad. Rada přesouvá miliony a miliony z účtu třeba na překlad, na účty, na cestování, na cestovní výdaje. A my se musíme rady zeptat, proč něco takového dělá. Tyto obrovské částky na cestovné, kdo je vlastně využívá, kam ti lidé cestují? A Neformálně nám třeba rada odpoví, ale až dosud nám rada odmítala odpovědět veřejně a otevřeně. A to není přijatelné. Právě proto se domníváme, že bychom měli počkat s udělením absolutoria radě. Musíme počkat, až se rada formálně zaváže k tomu, že zodpoví otevřeně a veřejně na naše otázky. Naše kritika Rady a Komise je zcela jasná a jednoznačná. A myslím, že se s námi shodnou i kolegové z jiných politických frakcí. Ale právě proto, že jsou naše kritiky tak jasné, musíme být kritičtí i sami k sobě. Pokud jde o naše vlastní ekonomické řízení, o ekonomickou zprávu parlamentu. A právě proto s politováním konstatujeme, že ta zpráva, která se týká nás, je méně kritická, než bychom si zasloužili. Myslíme si, že ty kritické pasáže, které tam původně figurovaly v té zprávě, by měly být znovu do zprávy začleněny a doufám, že v květnu. To, že budeme sebekritičtí, nám dá ještě větší sílu a dá to také větší sílu těm kritikám, které adresujeme komisi a radě. Rád bych také poděkoval kolegům z výboru pro rozpočtovou kontrolu, kteří se letos zavázali ještě k větší otevřenosti ve správě peněz daňových poplatníků. Děkuji dále paní kolegyně Andreas na tři a půl minuty. Děkuji, pane předsedo, kolegové. Udělení absolutoria je jedním z nejdůležitějších úkolů, za které jsme odpovědní. Máme schválit způsob, jak se nakládá prostředky evropských daňových eh, poplatníků a mm, opíráme se o zprávy Evropského účetního dvora. Zpráva eh, na rok 2008 se týká 10 eh, eh, a každá eh, správní rada schvaluje prostředky eh, ve společnosti a tato situace se vlastně opakovala v uplynulých 15 letech a parlament vždy udělil absolutorium na základě eh, zlepšení v oblasti nakládání evropských prostředků. Bohužel musím říci, že daňoví poplatníci chtějí vědět, zda se vynakládají správné částky a Eh, jsou ve prospěch správných osob v průběhu let jediný pokrok, kterého dosáhla komise, parlament a rada, bylo přesouvání odpovědnosti na členské státy. To je pravda, programy se realizují v členských státech, a e, prostředky se svěřují Evropské komisi. E, to je e, instituce, která prostředky přiděluje a tato instituce by proto měla provádět nutné kontroly před přidělováním prostředků aby to bylo ještě horší. Nyní eh, diskutujeme o nepřípustné chybovosti. Proč bychom měli vůbec eh, chyby tolerovat, eh, když finanční komplexita Evropské unie se rovná středně velké bance. V loňském roce jsme eh, udělení eh, z absolutoria museli posunout, i když auditoři nekritizovali finanční zprávu. A situace se eh, do listopadu nezměnila. Tento parlament se přesto rozhodl dát absolutorium radě. Nyní se všechny připomínky týkají radě a e, týkají se odložení. E, věnujeme se tu politice anebo přijmeme odpovědnost, e, nebo je to hra, jak se o tom tvrdilo v minulosti. Mohou to daňoví poplatníci ještě tolerovat, týká se to jejich peněz. Apeluji na vás, přijměte svou odpovědnost a ve vztahu k evropským institucím. A dokud všechny tyto instituce eh, nebudou eh, moci předložit zdravé nakládání s hospodářskými prostředky. Děkuji kolegyni Andrásen. Nyní se hlasí kolega. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Děkuji, pane předsedo je zde problém. Například vidím na tabuli jméno pana ministra López Garrido a to je dobře. Vystoupí ve jménu rady, aby se odkázal k tomu, co jsem říkal já, o rozpočtu rady a o tom, že tento rozpočet nebyl správně vykonán. Já jsem ale bohužel zklamán tím, že si to pan ministr nemohl vyslechnout, tato slova. Pane kolego, eh, chtěl byste vyjádřit eh, něco k procedurálnímu postupu, prosím. Chtěl jsem říct velmi stručně, pane předsedo, že bych chtěl dát šanci panu ministrovi, aby se vyjádřil k mým slovům. Chtěl bych je tedy zopakovat. Děkuji. Právem jste poukázal na to, že pan López Carigo stojí na seznamu řečníků. Vždyť má on má stejnou svobodu projevu jako vy. Nyní má slovo kolega Ernhauser na dvě minuty. Děkuji vám. Myslím si, že v jednom bodě jsou si zajedno všichni členové výboru pro kontrolu rozpočtu a sice potřebujeme řešení pro evropský systém agentur. A já bych rád navrhl 11 možných přístupů k agentura, abychom ročně mohli uspořit půl miliardy eur, aniž by utrpěla kvalita administrativy. Eh, mých jedenáct návrhů je nasledujících. Za prvé je potřeba mít dostatečnou primární právní základnu. Eh, ani Lisabonská smlouva takovouto právní základnu nedává. Za druhé okamžitý stop zakládání dalších agentur, než bude stanovena skutečně jejich účinnost. Za třetí uzavření sedmi agentur, sfuzování administrativních úloh jednotlivých agentur. Za čtvrté do budoucna musí každá agentura stát pod přímou odpovědností jednoho jediného komisaře Evropské unie a především komisař odpovědný za administrativu by měl být kompetentní pro horizontální zásady. Za páté, členové správních rad eh, měli by tvořit 10 všech položek zaměstnaneckých agentů, že Potřebujeme jasný katalog rozpisu pracovních míst. Tady už na to poukázala kolegie při zadávání eh, lokalit, při určování agentur, kde budou sedět, je třeba odpovědně rozhodovat. Za osmé, všechny, eh, všichni ředitelé agentur by měli být na návrh komise a teprve po slyšení Evropského parlamentu a souhlasu Evropského parlamentu být zvoleni na předem stanovené období. Za deváté, jasná dohoda o fungování agentur s přesně definovaný kvantitativními kritérii, eh, které by také kontroloval účetní dvůr. Za další bod, všechny agentury by měly přenášet veškeré finanční údaje do databanky tak, abychom my jako poslanci mohli snadno provozovat statistická vyhodnocení. Zatím to dostávám pouze v papírové formě. Za jedenácté, zásada subsidiarity. E, tato zásada do posud komisí nebyla respektována, čili návrhy leží na stole. Pan Gajer, paní Gresle je na čase, aby se také připustili e, ustanovení těchto nových pravidel v naší sněmovně. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, eh, pane kolego Ernhauser. A nyní za rado pan López Garrigues Garrido. Děkuji, pane předsedo. Eh, jsem velice rád, že se mohu účastnit této rozpravy i když jsem nebyl formálně pozván. Nebyl jsem formálně eh, pozván Evropským parlamentem, abych se účastnil této rozpravy. A když jsem se dozvěděl, že tady byla žádost ze strany Evropského parlamentu, že někteří poslanci vyjádřili přání, abych zde byl přítomen, okamžitě jsem přišel s velkou chutí, abych se této rozpravy účastnil. Domnívám se, že implementování rozpočtu, realizace rozpočtu rady eh, za rok 2008 byla správná. A tak to vyplývá z eh, výroční zprávy účetního dvora. Ehm, byly tady určité intervence například ze strany pana Sondergarda, který hovořil o transparentnosti o nedostatku transparentnosti, nedostatečné úrovni transparentnosti. Já bych velice rád jasně zareagoval na tuto poznámku. Rada se domnívá, že je absolutně transparentní ve formě, jakou řídí svůj rozpočet. A proto také správně a korektně vyplní Eh, požadavky finančního nařízení. Kromě toho, jak víte, zveřejňuje Rada na svých webových stránkách zprávu o finančním řízení předchozího roku. Rád bych vás upozornil na skutečnost, že dnes Rada je jedinou institucí, která zveřejnila zprávu, předběžnou zprávu o eh, účetnictví z roku 2009 a dala ho k dispozici veřejnosti. A rovněž tak před několika dny, přesně 15. března, předseda Koreperu a generální tajemník rady pobývali s delegací komise pro kontro- se sešli eh, se zástupci výboru pro rozpočtovou kontrolu. A během tohoto zasedání eh, byly sděleny veškeré informace, o které výbor žádal. Odpovědělo se na všechny otázky eh, výboru pro kontrolu rozpočtu a e, to bylo právě v souvislosti s kontrolou rozpočtu pro rok 2008. Pan e, poslanec De Brandy se ptal, na nezbytnost pokročit v tom, co on nazval vzájemnou kontrolou institucí bez gentlemanské dohody. To říkal pan de Brandis. Pakliže Evropský parlament chce revidovat tuto dohodu, Rada bude samozřejmě ochotná to zvážit, hovořit o tom a hovořit o nové dohodě, pakliže tedy to bude na základě vzájemnosti mezi těmito dvěma institucemi, čili neexistuje tady žádný problém v tom, abychom diskutovali o této situaci a abychom případně dospěli k další dohodě, která by mohla zlepšit, pakliže to bude možné, tuto situaci. To chtěla tedy rada říci v souvislosti s rozpravou, která zde proběhla dnes ráno. Děkuji vám velice za toto ústní pozvání ke kterému došlo, že jste mě vyzvali, abych sem dorazil, ale opakuji, nebyl jsem formálně pozván na toto zasedání. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Velice vám děkuji, pane ministře. Opravdu vám velmi děkuji, že jste zareagoval na naše přání a chtěl bych říci, že pro komisi to není nikdy formální pozvání, abyste se zúčastnili tohoto jednání. Já už jsem další dobu členem eh, a eh, vím, že když eh, rada, když se nemusí bezpodmínečně zúčastnit a přesto se zúčastní, tak to je opravdu velice přínosné. Proto bych vám chtěl velice poděkovat. A další je kolega Ody a má tři minuty. Merci. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, pane Šemeto, pane ministře, děkuji ještě jednou za vaši přítomnost. A má první slova budou slova díku kolegovi Boguslavu Libereckému, protože vystupuji za EPP k absolutoriu Evropské komise. Děkuji také zpravodajům z jiných politických frakcí a také účetnímu dvoru, zejména jeho předsedovi panu Kaldejrovi, který odvedl obrovský kus práce, aby nás vedl v těchto velmi složitých postupech. Naše frakce bude hlasovat eh, pro udělení absolutoria Evropské komise. Pane Šemeto, a já bych eh, k tomu chtěl říci, že váš předchůdce Simkalas velmi dobře pracoval s námi v předcházejícím volebním období, pokud jde o výroční účty. Účetní dvůr uděluje pozitivní prohlášení DAS takže to nás ujišťuje o tom, že když je to prohlášení pozitivní, tak eh, konzervativci budou hlasovat alespoň pro ty výroční účty. A já děkuji panu Tavernovi a panu Gre. Nicméně musím říci, že tam jsou negativní vlastní prostředky ve výši 50 milionů euro. A já nechápu, proč nezaúčtujeme asi těch 40 miliard euro, což jsou naše pohledávky vůči členským státům a týká se to eh, penzí personálu. Někteří říkají, že prohlášení účetního dvora je negativní. Já jsem to četl. Prohlášení účetního dvora když se podíváme na článek 287, tak nevíme, jestli je zde pozitivní nebo negativní názor na odpovídající operace. Máme stanovisko dvora, které obsahuje pět odstavců, ale nevíme, zda je to stanovisko pozitivní nebo negativní. Proto tedy navrhujeme, aby účetní dvůr splnil svůj úkol, který mu smlouva ukládá. Proto se musíme znovu sejít, abychom se podívali na všechny postupy ohledně udělování absolutoria. Pokud jde o metody, tak žádáme své vlády o národní prohlášení, které nikdy nedostaneme a proto chci, aby národní kontrolní úřady byly zapojeny do toho účetního řetězce, aby udělovali atestace eh, svým orgánům. A také navrhuji, aby se zkrátily lhuty my jsme vlastně v roce 2010 a hovoříme o účtech z roku 2008. Také navrhuji studii ohledně perimetru. Neměli bychom odkládat udělení absolutoria radě, protože účetní dvor k tomu nemá žádnou připomínku. A na závěr bych, pane předsedo, navrhl, abychom měli meziinstitucionální konferenci s komisí a radou všemi národními parlamenty, které kontrolují exekutivu, národními kontrolními úřady, abychom mohli posunout vpřed náš postup udělování absolutoria, abychom mohli hovořit o velmi technických záležitostech, aby ty věci byly mnohem jasnější než dnes. Děkuji. Děkuji kolegovi Odimu a dále kolegyně Weiler na dvě minuty. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, Vážení zástupci komise a zejména rady, každý rok při této rozpravě slýcháme o vylepšení eh, při zpravování evropských prostředků a to ve všech institucích, efektivnější kontrola výdajů, větší transparentnost vůči parlamentu i občanům. První známkou je nyní přítomnost rady. Znamená to, že se i v radě něco mění. To je úžasné, nás to těší, pochopili Slíbili jste to, ale nám to samozřejmě nestačí. Právě rozdíl, o kterém se zmiňujete, že jste toho názoru, že se vám podařilo dosáhnout transparentnosti a my se domníváme, že jste na naše otázky ze diskuze koncem listopadu ještě neodpověděli. Právě tento rozpor ukazuje, že e, nemáme ještě dobrou spolupráci. Hovořili jste o gentlemanské dohodě z roku 70. E, Eh, a to, že ji chcete přepracovat, eh, to je velice pěkné, ale eh, my jsme toto očekávání nevyjádřili poprvé. Několikrát jsme se o tom zmiňovali a nyní vystupujete, jako kdyby to byla nová záležitost. Naše frakce zprávu podpoří, sdílíme tuto kritiku i kritiku vyjádřenou jinými frakcemi. Nechceme udělit absolutorium radě ani v nadcházejících měsících. Já se samozřejmě domnívám, že členské státy nesou odpovědnost za 80 prostředků, ale to nezbavuje radu její odpovědnosti. Rada je čtvrtou, není čtvrtou nebo pátou institucí, ale spolupracuje s členskými státy. Přiznávám, že kritizujeme, ale nehovoříme o důsledcích. Pan Audi se o tom zmiňuje. Musíme dále rozvíjet veškeré nástroje, protože pokaždé eh, ukazujeme žlutou kartu, ani nic se neděje. Musíme eh, přistoupit ještě k důsledkům. Co se tedy stane, když rada s námi nebude spolupracovat? Na to musíme dále pracovat a to bude eventuálně znamenat nové ústavní změny. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně Vajlerová. Dámy a pánové, já jsem se podívala ještě jednou do jednacího řádu abych se ujistil, že se neplánuje, že by se tady měly zpívat písně, a, aniž by se předtím tím zaobíral výbor, ale dovolte, abych kolegovi, který se teď chopí slova, srdečně poblopřel, protože má dnes narozeniny, takže všechno nejlepší. Děkuji vám, pane předsedo, to je velice milé, můžete zůstat sedět. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři Šemeto, je to jednou z královských povinností, Eh, udělovat absolutoria evropským institucím. To je naše eh, výsostné právo. Ale otázka, jak Evropská unie nakládá s penězi daňových poplatníků, je ústřední otázkou. Proto dovolte, abych nejprve poděkoval všem zpravodajům za práci, kterou vykonali ale ve zprávách vidím světlo i stín. Světlo vidím při tom vedení rozpočtu celkově, tak protože je vidět, že všude tam, kde EU sama kontroluje a spravuje peníze, se skutečně postupuje v souladu s pravidly. Zda je to opravdu účinné, to už je něco jiného. A my jako Evropský parlament bychom se silněji měli zaobírat účinností politiky, politických otázek a prosazování politik, zejména v souvislosti s agendou 2020. Stín je v politice soudržnosti 11% nesrovnalostí, to je příliš vysoké číslo. Proto je pro nás tak důležité, aby se Evropská unie snažila nesprávně vynaložené eh, prostředky také vymoci zpět a eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu proto eh, přijal pozměňovací návrh ALDE, chceme stoprocentně ty peníze vrátit co se týče zprávy pro udělení absolutoria Evropské komise, nebude to tak snadné, protože eh, Lisabonská smlouva vstoupila později v platnost a my musíme dbát na to, zda možná nedojde k větší netransparentnosti či většímu jaksi eh, zamlžení odpovědnosti jednotlivých komisařů. To musíme přeskoumat, ale dovolte, abych vyněl dvě oblasti. První oblast to jsou takzvané nevládní organizace a druhá věc to je ona gentlemanská dohoda. Mezi roky 2008 a 2009 Evropská unie takzvaným NGOs vyplatila přes 300 milionů eur Mezitím jsou výborné organizace jako německá eh, pomoc eh, při hladu, ale je tady eh, řada jiných NGOs, které prostě neprovozují užitečnou práci a to není přijatelné. Potřebujeme rejstřík nevládních organizací, protože tam jde celá řada peněz daňových poplatníků. A k Gentleman Agreementu bych chtěl poděkovat panu Lópezovi Garidovi a chtěl bych to vyzdvihnout jako historický okamžik, že po 40 letech tady spochybňujeme gentleman agreement a že došlo k dohodě k tomu, že by to mohlo být přepravováno. Podle Lisabonské smlouvy je to totiž nezbytný krok, protože se musíme snažit o větší transparentnost jak u nás, tak v radě. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní pan kolega Fox na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Tento parlament eh, má eh, posuzovat eh, různé účty a udělit absolutorium, kdy účetní dvůr odmítá vydat prohlášení o věrohodnosti. Auditoři řekli opět, že tyto účty obsahují celou řadu nesrovnalostí a my je máme přesto potvrdit. Jsem rád, že paní Matě doporučuje, abychom neudělili absolutorium Evropské policejní eh, akademii. To podpoříme, protože potřebujeme více času. Eh, je tu tvrzení, že došlo k podvodním aktivitám, eh, co se týče vynakládání prostředků pro zajištění personálu a vybavení akademie. Já eh, jsem proto, abychom eh, odmítli udělení absolutoria a netolerovali tyto nesrovnalosti, dokud nebude eh, vydáno přízdivé prohlášení o věrohodnosti. Jinak bychom redukovali svou pověst, kdybychom takto postupovali protože takto podporujeme více podvodných činností a plítvání prostředky. Kdykoliv udělíme eh, absolutorium, vysíláme eh, signál vůči komisi a radě, že to nebereme dostatečně vážně. Má strana bude sledovat eh, velice důkladně, jak se ostatní frakce o tom rozhodnou hlasovat. Eh, není možné eh, reformovat politiku a rok co rok hlasovat a přijímat eh, takovéto nedostatečné standardy chceme chránit daňové poplatníky a proto budeme hlasovat proti udělení absolutoria. Děkuji kolego Foxy, dále kolega Belder. Jednu minutu. Děkuji, pane předsedo kvůli celé řadě nesrovnalostí se stavím kriticky k udělení absolutoria komisi. Myslím si, že bychom měli zjednodušit pravidla pro strukturální fondy. Čtyři nezávislé orgány předložili návrh a komise na něj nedostatečně reagovala. Týká se to nezávislého hodnocení práce komise a je nutné, aby tato skupina měla k dispozici dostatek prostředků a navíc širší mandát. A to nejen proto, aby se snížily administrativní náklady, ale také proto, aby se dostaly náklady pod kontrolu. Také nová legislativa musí být nahlížena pod kritickým úhlem. V tomto okamžiku bude možné zjednodušit pravidla, která jsou nutná k tomu, aby podniky mohly náležitě fungovat. Děkuji. Pardon. Díky na tři minuty paní kolegyně Holmajerová. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, Dovolte, abych nejprve se zaobírala problémy rozvojové pomoci, eh, které, eh, o kterých nám dává zprávu účetní dvůr a chtěla jsem poděkovat paní kolegy Ayala Senderové. Tady se prostě opakuje tento problém s rozpočtovou pomocí Znamená to, že dokonce jsou vystaveny podezření, že jsou zneužívány totalitárními systémy kde, v těch zemích, kde se pokoušíme alespoň trochu pomoci obyvatelstvu a že je spíš tato vlád, tyto vlády používají k dalšímu potlačování místních obyvatel. Já tedy eh, se stavím velice kriticky vůči těmto rozpočtovým pomocem. Myslím si, že by měly být poskytovány takovým zemím, kde jednoznačně Eh, prostě víme, že nedojde k takovým problémům. Další problém je, že tady máme nedostatečnou koordinaci v cílech koordinačních projektů v jedné zemi mezi nejrůznějšími institucemi a na nejrůznějších úrovních a není tady jasné stanovování priorit. Je nezbytné, aby se takové stanovování priorit provádělo, abychom dosáhli trvalé udržitelnosti a efektivnosti projektů pro ty země, kde lidé skutečně jsou ve strašlivé nouzi. Považuji i nadále za nezbytné, aby rozvojová pomoc a Fond pro rozvojovou pomoc byly integrovány obecně do rozpočtu. Za druhé bych chtěla něco říci k předvstupní pomoci Turecku. Překvapilo mě, že naprosto normální kritika, která u jiných zemí již dávno vedla k zadržení finančních prostředků eh, pro spolupráci mezi Tureckem a komisí, tak rychle prostě bere k tím, že se to spolkne, abych to tak vyjádřila. To vede k tomu, že prostě třeba definovat strategii, definovat eh, časová období, definovat eh, také eh, měřítka pro kontrolu, ale když to všechno chybí a pak se provádějí projekty, které se označí za úspěšné, tak mám trochu problém eh, s způsobem provádění projektu a proto já osobně bych považovala za důležité, aby alespoň část prostředků byla zadržena, než bude dostatečným způsobem zajištěno, že prostředky budou vynaloženy správně. Eh, docílo se určitého kompromisu, ale myslím si, že musíme prostě se tomuto problému i nadále věnovat, protože jiné země, Rumunsko, Bulharsko, mm, Řecko, Rusko, k těm se, ty jsou prostě masivně kritizováni a nelze připustit, aby se s nimi nakládalo jinak. A co se týče oblasti politiky budov, tady potřebujeme jasné plánování staveb. Velké projekty by měly mít svou vlastní rozpočtovou položku a neměli bychom již vydávat nějaké peníze za vedlejší náklady, když jsme tak velké instituce potřebujeme budovy, ale to musí být transparentně plánováno. A ještě jeden kratičký bod, pane předsedo, považuji za nezbytné, aby programy byly maximálně zjednodušeny, aby se zbavili těch komplikací, aby nevznikaly zbytečné problémy v jednotlivých státech a aby to nezůstalo jenom retorickým požadavkem, ale skutečně to zjednodušení bylo zrealizováno. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní kolegyně Holmajerová a nyní pan kolega Gajer na dvě minuty. Děkuji, Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaře, vážený pane ministře. Jsem velice rád, že jste se zúčastnili a tak eh, vyjadřujete uznání důležitosti této debaty. My všichni známe tento trik, když chceme někoho uvést do rozpaku, tak řekneme otázku, jako například pořád ještě bijete své děti a když eh, eh, protějšek řekne, že ne, tak vlastně přiznává, že je v minulosti byl. E, v tomto parlamentu chtěl bych velice poděkovat e, kolegům za e, práci. Kolega Stas napsal velice kritickou zprávu, ale alespoň podle toho, jak já to vnímám, eh, respektoval tuto logiku. Jistě eh, sebekritika eh, a každá kritika je dobrá, ale měla by být výstěžná. Já jsem ve frakci vedl diskuzi o tom, jak bychom mohli odmítnout některé formulace a vlastně jsme se dostali pod určitý tlak ve svých zemích, ale mám-li říci, proč odmítáme určité formulace z této zprávy, to mohu vysvětlit. Jsou tu určité návrhy, které prostě nejsou přínosné. Když eh, uděláme z eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu vlastně eh, takový druhý kontrolní orgán. Některé návrhy jsou dobré, ale ty byly všechny přijaty v této zprávě a potom některé odráží realitu jenom částečně, jako například návrh 26, který požaduje, aby frakce tohoto tohoto parlamentu přijali systém interní kontroly. Frakce SD to už má jako dávnou realitu. Pokud bychom s tím souhlasili, vypadalo by to jako, že je třeba eh, toto ještě eh, dodělat. To by znamenalo, že bychom s tím souhlasili, eh, jako že tato zpráva odráží tuto realitu. Já bych to chtěl sformulovat tak, jak je to již skutečností v eh, skupině SD. Děkuji. Eh, dále kolega Schmidt na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo i když je tu ještě eh, celá řada problémů. Eh, myslím si, že eh, eh, stále lépe kontrolujeme vynakládání prostředků z evropského rozpočtu a můžeme udělat ještě více. Neměli bychom plítvat ani jediným centem. To by mělo být naším motem. Nyní k rozvojovým fondům. Je to velice dobré projevit solidaritu s jinými oblastmi světa a tyto prostředky je třeba třeba vynakládat co nejlepším způsobem. Neměly by být ve prospěch skorumpovaných představitelů státu musíme zajistit dostatečnou kvalitu. V našem parlamentu neseme opravdu velkou odpovědnost a různé e, výbory předložily pozměňovací návrhy a zpravodajové je také zohlednili. Je třeba, aby ty země, které získávají podporu od Evropské unie, respektovaly základní lidská práva, e, jako svobodu vyjadřování. A e, to ještě není všude. Dovolte, abych uvedl jako příklad Eritreu. V Eritreji kritici vlády skončili ve vězení bez řádného procesu a e, již celá e, léta e, jsou vězněni za hrůzných podmínek. A co děláme? Kritizujeme prezidenta a vládu této země. Myslím, že musíme být jasnější ve své kritice. Tam, kde jsou potlačována lidská práva, tak eh, bychom neměli eh, podporovat tyto eh, země. A já se domnívám, že se parlament musí vyjadřovat jasněji a musí jasněji vyjadřovat svá hlediska. Děkuji a dále kolega Van Dál na jednu minutu. Pane předsedo, zpráva pana Stase obsahuje velmi důležitý odstavec, který hovoří o tom, že poslanci jsou veřejnými osobami. Já si myslím, že ten název je skutečně velmi příhodný. Každý poslanec Evropského parlamentu je veřejnou postavou, která musí být schopna vysvětlit občanům, jakým způsobem ta práce funguje. A každý europoslanec musí být schopen vysvětlit a doložit, že peníze daňových poplatníků byly vynaloženy zodpovídajícím způsobem. Všechny občany to samozřejmě zajímá. V posledních letech se v Evropském parlamentu zlepšila spousta věcí. Nicméně nemusíme skládat účty ohledně ohledně peněz, které vydají všichni europoslanci na režijní náklady. A Abychom mohli splnit eh, ty požadavky, měli bychom se obrátit na účetní experty, ale je nutné, abychom byli schopni něco takového udělat. A já vás žádám o podporu z pozměňovacího článku 33. Pan kolega Van Dalen a potom, děkuji pane kolego, není kolega Jedřejivská. Evropský úřad doboru. Evropský úřad pro nábor eh, manažerů je jednotka, která je zodpovědná za eh, nábor eh, osob, které se zabývají vysokými místy v Evropské unii. Jsem velmi ráda, že se zde o tom hovoří. Jsou zde otázky, které hovoří o tom, že jsou zde nesrovnalosti, pokud jde o geografii. Není přijatelné to, že nejsou zastoupeni občané nových členských zemí, mezi jiným Polska, do civilní služby Evropské unie. Mě opravdu zaráží, že něco takového se projevuje především na středním a vyšším stupni. Je velmi dlouhý ten proces náboru a také se zde ohoj, oháníme nějakými seznamy lahátů. Často to jsou ti, kteří už mají výsledek v konkursu a zastávají jinou práci v Evropské unii, protože nemůžou tak dlouho čekat na jinou práci a celý ten proces náboru přijde v něveč. Jsem velmi ráda, že EPSO vytvořilo opravný proces a že také vzalo v úvahu některé z úvah Evropského parlamentu. Určitě budu velmi pozorně sledovat důsledky tohoto nápravného programu EPSO musí především se zaměřovat na výběr těch nejlepších kandidátů, sladit je s nabídkou institucí, potom musí tedy vybrat ty nejlepší kandidáty, vytvořit co nejlepší seznamy laureátů, kteří budou proporcionálně reprezentovat všechny členské země. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně Jedřijevská. A nyní má slovo pan kolega Kalfi na tři minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, pane státní tajemníku, drazí kolegové. Rád bych hovořil o udělení absolutoria evropským výkonným agenturám. Chtěl bych omluvit kolega Stavrakakise, který jsem nemohl dnes dorazit. I když hodně pracoval jako spravodaj, spoluspravodaj skupiny socialistů a demokratů. Bohužel nemohl se dostavit eh, kvůli okolnostem v dopravě. Pokud je o transparentní využívání rozpočtu výkonných agentur, je to velmi významný problém, protože na něm závisejí také evropské finance obecně. Rád bych poděkoval zpravodajce paní Matthew a také členům účetního dvora a zodpovědným pracovníkům z agentur, s nimiž jsme spolupracovali. Rád bych řekl, že audit rozpočtu agentur je velmi složitým procesem, protože agentury mají různé fungování, různé problémy. Můžeme říci podle toho, co jsme viděli, že toto fungování se rok od roku zlepšuje. Rád bych také řekl, že samozřejmě agentury přijímají kritiky a pokud zde žádné kritiky nejsou, tak, eh, nebo pokud by zde žádné kritiky nebyly, tak by zde nebyla důvěra. Počet chyb se snižuje a účinnost využívání rozpočtu roste. Agentury vyvíjejí velké úsilí, aby zlepšili svůj systém kontroly a auditu. Samozřejmě došlo k určitým chybám a tyto chyby byly konstatovány i u jiných institucí, ale dobrá zpráva je, že tyto chyby lze překonat. Byl zde velký problém se Sepolem, s Evropskou policejní akademií. Tyto problémy už trvají několik let a jsou způsobeny celou řadou důvodů. Jsou zde problémy s účetnictvím, <clears throat> problémy s hostitelskými zeměmi a také jsou zde problémy s výběrovými řízeními a podobné. Už eh, několik let eh, se usiluje o nápravu. Některých výsledků už bylo dosaženo, ovšem problémy přetrvávají. Já tedy chci odložit, nebo tedy navrhnout odložení udělení absolutoria Evropské policejní akademii, dokud tyto nesrovnalosti nebudou napraveny. Máme slib eh, vedoucích představitelů této agentury, že k nápravě dojde co nejrychleji. Pokud jde o zástupce této agentury. Oni nám slíbili, že vynaloží odpovídající úsilí, aby k nápravě došlo. Pokud je rozpočtovou kontrolu jednotlivých agentur, můžeme věci vylepšit několika způsoby. Především je třeba pokračovat eh, v úsilí o větší rozpočtovou kázeň, za druhé je třeba přijmout eh, opatření na zjednodušení účetních pravidel a za třetí měli bychom se podívat na návrh eh, účetního dvora ohledně dobrého fungování těchto agentur. Děkuji mnohokrát a nyní na dvě minuty má slovo kolega Píper. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, pár poznámek k používání evropských peněz v rámci rozšiřování evropského procesu. Máme zvláštní zprávu mm, účetního dvora pro přestupní pomoc Turecku. Jako výbor jsme velice zklamáni výsledky, protože peníze za minulé období komise vydávala bez strategie a účinné kontroly. Především tady chyběl konkrétní odkaz nebo konkrétní reference k projektu vybudování. Eh, účetní dvůr není schopen hodnotit účinnost vynaložených peněz a přitom do roku 2013 půjde o 4,8 miliard euro. Eh, nejprve panovala určitá bezradnost, kdy a jak lze vůbec mít vliv na vynakládané peníze, protože další hodnocení účetního dvora může následovat až v roce 2012. Výbor pro kontrolu rozpočtu vyžadoval od komise rychlé přepracování tohoto eh, programu přestupní pomoci a pakliže k tomu nedojde zredukovat peníze na úroveň roku 2006. Zdá se, že tady se docílí určitého kompromisu, ale zcela obecně, aniž bychom to vztahovali přímo na Turecku, se domníváme, že předvstupní pomoc by měla být aplikována také pro kooperaci, sousedství nebo jinou formu spolupráce, protože Jinak, kdyby to bylo viděno jenom jako forma předstupního pomoci, mohlo by se to ukázat jako chyba. Samozřejmě se nemůžeme tady zaobírat nějakým specifickým nakládáním. Ne, dámy a pánové, když eh, nebudeme reagovat na zjevné deficity, znamená to, že bychom tady právě provozovali toto specifické nakládání. Co se týče rozpočtové kontroly, eh, tak bychom mohli zarazit také eh, pomoc Bulharsku, Rumunsku a Řecku. To je stejné téma. Já bych chtěl vyzvat komisi, aby nezavírali oči, zrovna když je to Turecko. Prostě prosím pěkně, zaměřte se na to, aby skutečně Turecko dostálo kritériím, které jsou předepsána. Děkuji mnohokrát, pane kolego, a není na dvě minuty paní kolega, kolegyni Šalde Moze. Já vy i dag tale om øh, parlamentets discharge Děkuji. Děkuji. Ráda bych se vyjádřila k zprávě udělení absolutoria k parlamentu. Tentokrát je to nejvíce kritizované udělení absolutoria pro Evropský parlament. A to je dobré, protože je to konstruktivní, pozitivní. Je neobvyklé, že si instituce vystavuje zprávy o udělení absolutoria sama sobě. A e, to ukazuje ukazuje eh, odpovědnost za transparentnost a ukazuje to, že eh, přijímáme tuto odpovědnost a provádíme takovouto otevřenou kontrolu. To je opravdu eh, potěšující a je tu samozřejmě také prostor ještě pro další vylepšení. Dovolte mi uvést několik zlepšení a ty se odrážejí v pozměňovacích návrzích. Měli bychom dát větší možnost občanům, aby sledovali naši práci práci a to tak, že jim usnadníme přístup eh, k našim eh, webovým stránkám i pro jejich kritické hlasy. Je třeba, aby viděli, jak funguje její eh, postupy. A to je také v těch našich pozměňovacích návrzích. Měli bychom dbát na to, zda můžeme zajistit ještě větší transparentnost aby občané zvenčí mohli kontrolovat Evropský parlament. A jedna banální záležitost. Samozřejmě bychom neměli eh, vynak vynakládat prostředky na přestavbu eh, kancelářských prostor ve Štrasburku. Měli bychom se postarat o jednotné sídlo. V Dánsku máme dlouhodobou tradici transparentnosti a dohledu nad prostředky daňových poplatníků. To pokládám za velice důležité a zpráva o udělení absolutoriu ukazuje, že to v parlamentu bereme opravdu vážně. Učinili jsme krok správným směrem a proto můžeme také oprávněně kritizovat i ostatní eh, k instituce. Děkuji a dále eh, paní kolegyně Delange eh, dvě minuty. Ano, děkuji, děkuji pane, pane předsedo. Spousta věcí už byla řečena, takže já se omezím pouze na dva body. Především tedy absolutorium pro parlament. Pokud chceme kontrolovat ostatní, musíme být také kritičtí sami k sobě. A pan Stas předložil zprávu, pro kterou bych před 6-7 lety z celého srdce hlasovala, ale v průběhu těch uplynulých 6-7 let se toho hodně změnilo, zlepšilo. Proplácení cestovních nákladů na základě skutečných výdajů a tak dále. Škoda je, že všechna tato zlepšení nejsou uvedena v této zprávě a doufáme, že se nám to podaří napravit dva týdny, nebo za dva týdny při hlasování, aby tato zpráva byla vyvážena. Doufám, že k tomu dojde. A druhá obecná poznámka. Doufám, že v následujících letech, nebo myslím, že v následujících letech budeme mít eh, složitou debatu o rozpočtu kvůli novým úkolům, které jsou nám svěřeny poté, co vstoupila Lisabonská smlouva v platnost. Budeme mít více práce, to je pravda, ale nedostaneme na to více peněz abychom mohli tuto práci odvádět. A proto bude nutné, aby účetní dvůr byl schopen kontrolovat situaci. Neměl by se omezovat pouze na to, zda si dodržují pravidla nebo ne. A účetní dvůr nemá možnost na základě současné situace něco takového udělat. A pokud chceme mít rozpočet, který bude kontrolovatelný v následujících letech, potřebujeme účetní dvůr, který bude fungovat jinak. A já myslím, že účetní dvůr by měl v budoucnosti být účasten debat o rozpočtu Evropské unie. A Komise by nám měla říct, jak na to chce reagovat. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně. A nyní má slovo pan kolega Mon na dvě minuty. Uh, uh, you, uh, uh Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, hovořit k udělení absolutoriu Evropskému parlamentu a v prvé řadě poděkovat zpravodaji za skvělou a těžkou práci, eh, které se zhostil s dalšími. Eh, každý zde chce samozřejmě zlepšit naši otevřenost a transparentnost a zajistit hodnotu pro, za vynaložené prostředky daňových poplatníků a jistě došlo k určitému zlepšení, ale nejsem si úplně jist, protože že některá doporučení ve zprávě znamenají zlepšení, například eh, nákladná oprava eh, sanitárních zařízení v této budově nebo eh, parlamentní automobily. Jsou tu některá doporučení, která byla již zahrnuta v návrhu rozpočtu na rok 2011. Eh, a nevím, zda je to tedy dostatečně efektivní a eh, je zapotřebí tedy eh, mít řádnou strategii, která se týká budov. Jsou tu také některá doporučení a k některým zlepšením již došlo. Co bych chtěl říci, pane předsedo, této zprávě jsou obs- obsaženy některé příznivé návrhy, které je třeba eh, eh, podpořit, například eh, snížit plítvání papíru. Každý den se tiskne velmi mnoho papíru a dále racionalizace zadávání externích studií takže se můžeme vyvarovat různých duplikací. A když se budou tedy předkládat eh, naše pozměňovací návrhy k rozpočtu na rok 2011. Dále řízení rizik eh, je tu určitě potřeba eh, vyvážit diskuzi, mám-li udělit absolutorium Evropskému parlamentu. Eh, výbor pro kontrolu rozpočtu v budoucnu jistě eh, zajistí, že přijme svou odpovědnost a já bych chtěl doporučit, aby, to bylo, aby tato zpráva byla tedy doplněna. Děkuji, pane kolego. Dále má slovo kolega Rybích na dvě minuty. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych nejprve řekl, že jsem byl rád, že jsem musel přijet do Štrasburku a ne do Bruselu, protože Štrasburg leží pro mě daleko blíže a proto pro mě bylo výhodou, eh, že jsem mohl nerušeně cestovat navzdory přerušení leteckého provozu. Eh, druhé přání, které mám ze strany kontroly rozpočtu Stále ještě máme tady obrovskou horu papíru, která okazuje, že to tento týden má proběhnout plenem a já bych se těšil, kdybychom na našem pracovišti mohli mít počítač, abychom si to mohli elektronicky vyvolat, abychom i při hlasování velice bedlivě eh, měli, eh, věděli, o čem hlasujeme a měli bychom pozměňovací návrhy v našem jazyku, tak, abychom mohli cíleně provádět hlasování. Protože máme stovku a stovku hlasování, zejména přes poledne, bylo by dobré, kdybychom sebou nemuseli vléct ty hory papíru, ale kdybychom to mohli sledovat v elektronické formě. Takže Evropský parlament by měl být na úrovni technologií Eh, druhá záležitost, eh, když cestujeme, veškeré vyučtování, které v poslední době se strašně zbyrokratizovaly, eh, čili je to pro nás daleko, daleko složitější a to všechno proučtovat, ale také je to zase zátěž pro administrativu parlamentu a audit znamená také určité zatížení. Myslím si, že bychom měli zřídit pracovní skupinu, která by se prostě soustředila na to nejdůležitější, na přesné vyučtování, aby prostě odlehčila ten nárok té byrokracie, abychom skutečně dospěli k tomu cíli 25 snížení eh, byrokratické zátěže a ne její navyšování, tak jak tomu docházelo. A nyní bych rád požádal komisi, aby přeskoumalo, vzhledem k tomu, že v současné době máme celou řadu zemí postižených krizí, zvážit, zda by ve fondu soudržnosti a v regionálním fondu se nemohlo více sázet na investice a méně na spotřebu evropských dotací. Také navyšování prostředků na 1,27 konkrétně proto, abychom tady mohli více být aktivní v té investiční oblasti. Děkuji mnohokrát. Děkuji velice, pane kolego Rybigu. A na závěr normální rozpravy má slovo paní kolegyně Tykau. Děkuji, pane předsedo, pane komisaře. Se všeho nejdříve bych se ráda zmínila o rozpočtu Evropské unie za rok 2008, především komise a výkonných agentur. Ráda bych eh, uvítala dánskou, nizozemskou iniciativu a iniciativu dalších zemí, které chtěly podávat eh, národní prohlášení. Doufáme, že i další země se k této iniciativě přidají a bude dosaženo pokroku. A žádáme Evropskou komisi, aby vypracovala doporučení, pokud jde o vytvoření těchto národních prohlášení o věrohodnosti. Pokud jde o program výzkumu. Myslím si, že současné zdroje nám neumožní mít výzkum, který by byl hoden svého jména na úrovni Evropské unie. A musíme provést určité změny a určitá zlepšení pro příští výzkumný program. Chci hovořit také o rozpočtu Evropské agentury na kontrolu údajů. Protože v příjmech této agentury fungují nebo figurují příjmy ve výši 143 milionů euro. To znamená, že tato agentura má velké zdroje na velmi krátké časové období. Měli bychom tedy kontrolovat nejen zprávu těch prostředků, které se využívají k plnění okamžitých potřeb, ale jak můžeme využít tyto zbývající zdroje po roce 2012? Nyní začínáme KIRSDI a dovolte, abych dal slovo panu kolegovi Sebertovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chceme-li Unii, která má být akceptována občany, tak ústředním bodem je, aby občané věděli, co se dělá s penězi, které také odvádějí na daních. A proto poznámka paní kolegie Šaldemoze, která požaduje transparentnost větší, je oprávněná a myslím si, že s tím stojí a padá evropský projekt. Nejedná se jenom o transparentnost, ale také o čitelnost. My jsme placeni za to, abychom se zaobírali těmito záležitostmi. Myslím si, že občanky a občané by měli mít možnost, když příležitostně se do takového dokumentu podívají, aby tomu také mohli rozumět. A proto si myslím, že komise by měla být vyzvána k tomu, aby popracovala na čitelnosti svých dokumentů, zejména co se týče rozpočtového rámce. Myslím si, že tady bude potom občankám a občanům jasno, jak velký či malý je evropský rozpočet a kolik se neustále Evropskou unii vyžaduje. Čili pověd členských států permanentně, že EU by měla něco dělat, ale na druhé straně nedává k dispozici peníze, to je prostě politický problém, který máme všichni a tady má komise tedy pracovní pole, do kterého by se měla v nejbližších eh, eh, měsících pustit. Děkuji kolego Zeberte a nyní pan kolega Obermajer. Děkuji, pane předsedo. Jedno slůvko, že se musíme kriticky zabývat nástrojem předstupní pomoci eh, Turecku. Je to tedy z roku 2000, i když Turecko eh, zaznamenalo eh, určité pokulhávání. Ty prostředky nebyly efektivně vynaloženy a dostatečně posouzeny. Požaduji komisi, aby předložila plány, co se stane s 800 miliony eur eur ročně eh, pro Turecko eh, a také různé agentury. Eh, velice se rychle rozšiřuje počet agentur. Od roku 2000 došlo k strojnásobení. To je proti cílům Lisabonské strategie. Máme snížit byrokratizaci korupci, ale eh, například eh, kancelář, která se zabývá drogami. Eh, začátkem tohoto roku byly v České republice legalizovány tvrdé drogy a dochází k drogovému terorismu. My tady jsme usnuli v otázce tvrdých drog. Děkuji kolegovi Obermajerovi a dále kolega Kaspary. Ano, vážený pane předsedo, vážení kolegové, chtěl bych se také vrátit k tématu s eh, pomoci. Účetní dvůr ve zprávě říká, že není možné na základě stávajících programů eh, prokázat řádné zpravování prostředků. Evropská komise vytvořila nekontrolovatelné eh, programy, nemůžeme zkontrolovat jejich účinnost. Výbor pro rozpočtovou kontrolu se k tomu jasně vyjádřil ve svém stanovisku a turecká strana strana provádí teď obrovský lobbying. E, já e, nechci hovořit o otázce vstup Turecka ano či ne. E, zda chceme s práteleným státům udělat laskavost či ne. Tady jde o kontrolu účinnosti programů, zda se prostředky dostávají k lidem, kam se mají dostat, zda se s nimi neplýtvá, zda řádně nakládáme s prostředky evropských daňových poplatníků a proto bych byl velice rád, kdybychom tomto učinili správné rozhodnutí. Děkuji. Děkuji. Kolega Kaspary a dále kolega Bronz. Uh, Děkuji, pane předsedající. Eh, já reprezentuji eh, stranu, která stojí za celým tím eh, projektem. My jsme proti udělení absolutoria bez dostatečných průkazů. To by nebyla správný postoj, co se týče budoucích výdajů. Doufám, že podpoříme absolutorium jenom za minulé výdaje, pokud budou oprávněné. Ale Měli bychom být proti absolutoriu radě jako takové, protože je tu velký počet nesrovnalostí. Nechceme tu tedy směšovat pojmy nesrovnalosti či srovnalosti ve souvislosti s účelem, ale ne, budeme tedy přijímat stejný přístup. Děkuji. Děkuji kolegovi Broncovi. Končíme rozpravu kolegyní Klas. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, hovoříme tady o udělování absolutoria pro rok 2008, ale udělení absolutoria je vždycky příležitost dívat se dopředu a dívat se dopředu se musíme zejména s ohledem na celou řadu agentur, které vyrostly. Eh, musíme tyto agentury jistě vybavit finančními prostředky, ale musíme se také postarat o to, aby mohly obsahově pracovat. Právě mě napadá agentura ECHA, eh, která eh, se zaobírá chemií a má dostat dodatečné úlohy v následující době, dokonce se má zaobírat biocidy musíme se postarat o to, aby prostě mohli perspektivně a řádně pracovat souladu s naší politikou a proto prosím nás všechny, abychom se skutečně snažili eh, poskytnout těmto agenturám příležitost, aby mohli pro nás účinně pracovat. Děkuji paní kolegyně Klasová a nyní dovolte, abych udělil slovo panu komisaři Šemetovi. Uh, Děkuji, pane předsedo. Rád bych ještě jednou zdůraznil závazek komise, že budeme usilovat o pokrok, kterého jsme také dosáhli v posledních letech, abychom zlepšili kvalitu vynakládání prostředků. Eh, budu eh, sledovat eh, postupy udělování absolutoria a komise zajistí eh, eh, řádný následný postup. Rád bych také poděkoval eh, za tu dobrou rozpravu a za celou řadu dobrých nápadů, které tu zazněly. A Rád bych se k některým z nich vrátil, zejména co se týče národních prohlášení o e, zprávě, o tom se zmiňoval pan Stas a ještě někteří další. A dále na adresu e, komisaře Levandovského poslali jsme dopis e, výboru pro rozpočtovou kontrolu ohledně revizi finančního nařízení na základě národních prohlášení a společně s návrhy, které usilují o zjednodušení a také spolu s předložením koncepce o přípustné chybovosti. To nám pomůže podstatně zlepšit situaci eh, eh, v oblasti nakládání eh, prostředků ze strukturálních fondů. A Domnívám se, že otázka role obecného auditu a obecné kontroly, jak o tom hovořila paní Hercogová. Já eh, mohu plně podpořit váš názor a během příštího týdne se bude diskutovat o strategii auditu eh, na léta 2010-2012 a budeme věnovat mnohem větší pozornost zlepšení systému interní kontroly v Evropské komisi. Také se domnívám a sdílím názor, který vyjádřil pan Ody a někteří další eh, poslanci, které se týkají postupu udělování auditoria. Je třeba diskutovat o možném zlepšení tohoto postupu udělování audit, absolutoria a, ty, a jak budou jejich výsledky implementovány, aby byly implementovány co nejrychleji. Máme teď rok 2010 a my hovoříme o absolutoriu za rok 2008 Eh, nebylo možné nic realizovat během roku 2009. Domnívám se, že jsou zapotřebí eh, důkladné eh, diskuze za účasti všech zúčastněných stran a jinak si cením názorů všech poslanců, kteří se k této otázce vyjádřili. Také se domnívám, že je opravdu důležité diskutovat o otázkách účinnosti vynakládání prostředků z fondu eh, a v naší obecné strategii auditu věnujeme velkou pozornost zlepšení auditu ve smyslu auditu účinnosti vynakládání prostředků věřím, že nám to v budoucnu přinese dobré výsledky, co se týče Turecka a doporučení, jak e, zlepšit monitorování pokroku. Chceme zlepšit kvalitu stanovování cílů až e, po posuzování dopadů. Dosažené výsledky ukazují, že Evropská unie pokračuje ve svém úsilí řádně vynakládat prostředky a demonstrovat tuto hodnotu občanům. A vždy pozorně sledujeme, jak se rozpočet vynakládá kriticky, i když to není vždy uspokojivé. Ale to je důležitá zpráva pro občany Evropské unie. Dovolte, abych proto závěrem poděkoval Evropskému parlamentu za podporu v úsilí Evropské eh, komise zajistit eh, lepší eh, finanční správu rozpočtových prostředků. Děkuji, pane komisaři. Závěrem mají ještě zpravodajové příležitost vystoupit vždy dvě minuty. Nejprve kolega Kajer aby to bylo správně v protokolu, já zastupuji našeho zpravodé Boguslava Librackého, který stejně jako řada dalších kolegů se stal obětí eh, přerušování leteckého provozu. Ale rád bych využil příležitostí, abych tady zareagoval na to, co zde zaznělo. Nejprve, eh, pane komisaři Šemeto, vy jste k mému velkému zadosti učinění vyzdvihl, že komise podnikne kroky k tomu, aby povinnost skládat účty ze strany hlavních aktérů ve spravování prostředků EU byla zvýšena. Víme, co to znamená. Všichni víme, že to znamená, že členské státy Evropské unie, které spravují velkou část evropských peněz, musíme skutečně vyzvat, aby dostali své povinnosti a, udělili, a činili tak podle všech pravidel, protože my všichni víme, že velká část chyb, ke které dochází při používání evropských peněz, je způsobována právě členskými státy. Milé kolegyně, milí kolegové, proto je poměrně neuspokojivé, když v rozpravě se dost, zaslechnu od kolegů ECR, eh, kteří až na kolegu Čarneckého si berou jiné povinnosti, tady velice silně kritizují komisi a brání se udělení absolutoria. Eh, Já si myslím, že tady existuje takové skříp, taková skřípající podpora, ale je třeba prosazovat správný management nejenom u nás, ale i v jednotlivých členských státech, protože i tam se právě ty chyby činí a právě tam máme nedostatečnou spolupráci a proto je poměrně neuspokojivé, když někteří kolegové z frakce E ECR říkají, eh, že to prostě není v pořádku, co se to děje, i když vědí, že odpovědnost leží někde jinde. Já bych chtěla zareagovat ještě jednou na předvstupní pomoc, protože bych rád připomněl, že výbor pro rozpočtovou eh, podporu s těsnou většinou podpořil návrh zpravodaje. A rád bych připomněl, že to bylo tak, že zástupce Evropského účetního odbora se velice snažil zpravodaji připomenout, že v jeho zprávě se jedná o chování komise, které je třeba mm, kritizovat, a ne o chování Turecka. A kolegové z EPP nám eh, eh, dali pozměňovací návrhy, které bychom zase chtěli vyndat, protože se tady méně jednalo o používání daňových prostředků, jako spíše o otázku, kudy se a kam se ubírá vyjednávání o vstupu Turecka a myslím si, že toto skutečně nebyla správná cesta. Teď už jsem překročil svou řečnickou dobu. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane kolego, a nyní má slovo paní kolegyně Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo tomto závěru bych ráda poděkovala komisaři Šemetovi a službám komise, které jsou zodpovědní za humanitární pomoc a za spolupráci v této oblasti. Chtěla bych také vyjádřit uznání španělskému předsednictví za úsilí v tomto udělení absolutoria. Především, že se zde otevírá prostor pro meziinstitucionální debatu s komisí. Také chci ale říci, že zavrhuji takovouto improvizaci, kterou zde udělal parlament, který nechtěl imitovat ani účetní dvůr, ani radu dnes v 9 ráno. Chci také kritizovat to, že jsme ani nikoho nepozvali. Chci také říci, že pokud chceme odpovídat našim očekáváním, tak naše, prostřed, naše vlastní procesy musí být přísnější, abychom uzavřeli debatu ohledně udělení absolutoria pro rozvojový fond chci jen poděkovat kolegovům eh, za jejich spolupráci a také říct, že jsem velmi ráda, že bylo dosaženo pokroku, pokud jde o transparentní uplatňování rozvojové pomoci. Z celé řady těchto pozitivních akcí Občané velmi oceňují evropskou rozvojovou pomoc, dokonce chtějí, aby byla ještě rozšířená, aby byla viditelnější, ale také si říkají, že není jasné, proč podporujeme některé vlády prostřednictvím rozpočtové podpory, pokud se nevysvětluje dostatečně, vysvětlení a pokud se také nezajistí jasná kontrola, pokud dojde k nějakému státnímu převratu nebo pokud eh, budou porušována lidská práva, rovnost mezi pohlavími a tak dále. My tedy chceme schválit 7., 8., 9. a 10. Evropský rozvojový fond na základě toho, co jsme zjistili, ale musíme i nadále zlepšovat eh, celou situaci. Evropský parlament bude dohlédat, dohlížet na to, aby nový meziinstitucionální systém a rámec diplomatické služby neohrozil dosažené pokroky, aby občané mohli být i nadále hrdí na evropskou rozvojovou pomoc. Děkuji. Vielen Dank, Frau Kollegin Ayala. Děkuji mnohokrát, kolegové, a nyní kolega Stes. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Dovolte, abych poděkoval zejména těm kolegům, kteří se odkazovali na mou zprávu a kteří mi spolupracovali. Bylo vlastně všechno řečeno, ale přece jenom bych rád vyjádřil své překvapení k tomu, jak vznikla tato zpráva. Jsem už po třetí zpravodajem k udělení absolutoria Evropským parlamentem a mohu konstatovat, že došlo ke změně vnímání. Při prv, když jsem to dělal poprvé a po druhé, tak ta kritika byla poměrně jednoduchá, po třetí už to bylo poměrně obtížné, protože je naprosto jasné, že v této sněmovně se vyskytly najednou delší lhůty a nedostatek vlastní kritiky. A potom tady byli také kolegové, kteří říkali, co tady stojí, to je vítr do plachet euroskeptiků. Ne, milí kolegové, já jsem pro Evropan ale přesto jsem kritickým evropským poslancem. Tam, kde objevím věci, které by měly být změněny, kde se domnívám, jako například ta záležitost dobrovolného penzijního fondu, kde se udály věci, které nejsou správné, pak je mou povinností na to upozornit a jako pro evropští poslanci musíme se chovat tímto způsobem, protože jedinom, jedině tak můžeme brát vítr z plachet euroskeptikům. Vždyť oni žijí těmito polopravdami či pololžemi. Eh, to, co pocituju za nutnost říct, se budu vždycky říkat a nikdy mě to neodratí. To je má výchozí situace. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane kolego. A nyní pan kolega Čarnecký. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Gajerovi, který dosáhl toho, že se konečně mluví vlastním hlasem. Musím říci, že se učil této vlastnosti španělského ministra, který ví, kdy odejít. Odejde, když se kritizuje rada. Nebyl tady na začátku, když jsem kritizovala radu a není zde ani na konci, když chci znovu radu kritizovat. To není náhoda, že z těch sedmi institucí, které jsem mohl hodnotit, v šesti je v zásadě všechno OK, ale jedna instituce má problémy. Před rokem to bylo podobné. Rada dostala absolutorium až v listopadu. Já doufám, že letos to bude dříve, ale nechtěl bych, aby znova nastala situace, kdy dostaneme dokumenty ne za rok 2008, ale za rok 2007, protože to svědčí buď eh, o tom, že se generální tajemník rady snaží něco zaobalit, anebo že se k parlamentu stavíme jako k nějakému žáčkovi. Všechny evropské instituce jsou si rovny, ale Rada má pocit, že je si rovnější. V souladu s tím, co známe z románu George Orwella, a to je velmi znepokojivá situace. Musíme být spravedliví. V tom, co říkal předseda rady, bylo řečeno něco velmi důležitého, velmi důležitý návrh. Jde o to, že bychom opustili tu gentlemanskou dohodu a že bychom uznali, že parlament 40 let byl v podstatě jmenován, teďka je skutečně volen a teď už se k němu musíme stavět jako k takovému. Já za to děkuji a prosím o podporu svých pozměňovacích návrhů při květnovém hlasování. Děkuji. Děkuji kolego Čaneřský a dopolední jednání zakončí kolegyně Matě. Děkuji pane předsedo. Ráda bych zde poděkovala na jedné straně stínovým zpravodajům, kteří velmi dobře spolupracovali se mnou na vypracování této zprávy a všem lidem ze sekretariátu komise, protože to byla opravdu velmi obtížná zpráva a také děkuji kolegům, kteří vystoupili v této rozpravě. Plně sdílím jejich obavy, které zde byly vyjádřeny Zaznamenala jsem v jejich vystoupení žádost o větší transparentnost při kontrole komunitárních fondů, což je zcela oprávněné. Chci připomenout, že agentury, o kterých se hovořila, mají také politický úkol. A to musíme také připomenout, protože je to velmi důležité. A tento politický úkol je založen na pracovním programu, to musíme připomenout. A tento pracovní program musí být v souladu s programem Evropské unie. A tento program musí být kontrolován našimi třemi institucemi. To je tedy naše přání. Pokud některé agentury spontánně a přirozeně spolupracují, jiné agentury rozhodně tak otevřené nejsou. A v tomto případě texty našich institucí nepočítají s ničím závazným. My bychom se nad tím, pane předsedo, měli zamyslet velmi vážně. Děkuji. Velice vám děkuji, kolegyně Matě. Dovolte, abych krátce doplnil, že nás služby ještě informovaly, protože se narychlo probíraly protoko- zápisy z posledních let a rada se zúčastnila jednou jedenkrát a zaujala stanovisko a bylo to při rozpočtu právě a to při druhém čtení, protože udělení absolutoria v roce 2009 bylo odloženo a po druhé se tedy rada zúčastnila a tak e, se domníváme, že jsme tedy na dobré cestě. Tímto končím rozpravu. Hlasování se bude konat na květnovém jednání a e, naše jednání bude pokračovat v 15 hodin.